Dámy a pánové, kolegyně, kolegové, prosím, posaďte se. Měli bychom začít včas. Tak poprosím kolegy, kteří tu jsou, aby se sedli, aby netrpěli tím, že přišli včas, ale zašli jsme pozdě. Bod 12. výměna názorů se zástupci obchodní komory EU v Číně, informace o situaci. Obchodní komora byla založena v roce 2000 a je společným hlasem biznisu, evropského unijního biznisu v Číně. Včera jsme diskutovali o vztahu ke Spojeným státům, takže je třeba dodat, že Čína je důležitým trhem, důležitým, důležitým partnerem našeho ekonomického vývoje a proto je na místě se na ní soustředit informovat o ekonomické situaci v Číně, hovořit také o možnostech evropských investicí v Číně, právě s ohledem na počínající jednání o dohodě o investicích s Čínou. Mám tedy radost, že tady máme teď znalého zástupce obchodní komory EU v Číně a panu Vodkemu předávám slovo. Vážený pane předsedo Lange, dámy a pánové, je pro mě velkou ctí, že mohu hovořit v tomto parlamentě. Jsem Jörg Vodke a teď předsedám obchodní komoře EU v Číně. Mám teď to potěšení vás informovat o situaci tam. Když třeba navštívíte Šanghaj, tak eh, asi uvidíte, že stavební boom natolik mění krajinu, a je tak intenzivní, že se mapy překreslují co půl roku. Čína opravdu mění mapy. Mění mapu ekonomickou, mění mapu politickou a oboje činí zcela zásadně. Je to třetí největší ekonomika světa po Evropské unii a Spojených státech Velikost země jí předurčuje k důležité roli. Je to země, kde žije 1,4 miliardy lidí a máme 1,5 milionu, miliardy eur výměny denně. To znamená, že ten vztah je opravdu významný. Komora, které v tuto chvíli předsedám, se snaží sledovat tyto změny, vypracováváme dokumenty pro parlament, pro komisi i pro čínskou vládu. Každý rok vypracováváme takzvaný position paper, což je obsáhlý dokument, který schrnuje, čeho jsme dosáhli a jaká máme doporučení loních, bylo 800, na několika z těch stránkách se dočtete, jaká situace je na trhu a s čím jsme konfrontováni. Vnímáme Čínu jako kontinent, jako je Evropa s členskými státy. Včera jsme zveřejnili dokument, poziční dokument eh, o Šanghaji. Šanghaj je obrovské město a její ekonomický eh, vývoj je v podstatě majákem. Budeme vypracovávat další poziční dokumenty o Pekingu a o dalších sedmi městech. Máme celkem devět kanceláří po celé Číně. Také každý rok vypracováváme stanovisko o tom, co si tak obchodní svět o Číně myslí. Všechny ty dokumenty jsou volně dostupné na našich webových stránkách a v tuto chvíli je to tak, že překážky, s kterými je evropský obchod konfrontován, co ve výši 23 milionů miliard eur. Ono to není tak moc v porovnání s tou denní částkou, ale přece jenom je to HDP Bulharska. A přece jenom se nás to týká, protože to je ztráta příležitostí a ztráta uh, pracovních míst. Měli bychom profitovat z čínské situace, z toho, jak tato velká země se vyvíjí, ale máme ještě co dohánět. Tady jsou velké možnosti. Asi před 12 měsíci eh, jsme se začali zajímat o dohodu o investicích BAA. Je to v podstatě deja vu s ohledem na jednání VTO koncem 90. let a na úspěšný prosinec 2001. Tenkrát se, tak říkajíc, změnila pravidla hry a my doufáme, že BIA e bude znamenat stejnou změnu ve vztahu k Číně. Týká se to jednoho sektoru, je to sektor, kde se domníváme, že se zcela přehlížejí naše možnosti a je to sektor financí. Pokud se podíváte na podíl zahraničního obchodu v Číně, v bankovnictví, tak v roce 2006 to bylo 2,4%, to kleslo na 1,7%. Tohle je kontrast k evropským bankám, zahraničním bankám, tomu, čeho dosáhli na jiných trzích, jako je třeba Indie. V Indie jsme přítomni 20% v bankovnictví, v, v Brazílii taky přes 20%, v Indonésii 30%, tedy 1,7% ukazuje na to, jak velké překážky stojí našim bankám cestě. Pokud se podíváte na druhou stranu, čínské banky stále více postupují do Evropy. To je pro nás dobře, ale vstupují sem bezprecedentním způsobem. Teď tady máme 96 nebo 100 poboček, pardon, máme 96 až 100 poboček obchodních bank v Číně. Číňané se snaží mít nějaký head office také v Evropě. Uvidíme, jak dlouho bude trvat, než se Číňanům podaří eh, založit nebo začít provozovat jejich pobočky v Evropě. A vidíme, jak dlouho to trvá našim bankám. To znamená, že nehrajeme podle stejných pravidel. Ano, my jsme v Číně úspěšní vzdor těm překážkám, s nimiž jsme konfrontováni, ale mohli bychom udělat víc, aby z toho profitovaly obě strany. Stejná pravidla hry, to je pro nás strašně důležitá věc. Eh, BIA bude podepsáno. Eh, Xi Jinping a Li King se k tomu staví velice pozitivně. To je velice dobrá zpráva. Tahle nová vláda má nový přístup, jde k věcem s novým duchem. Lidé z komory analyzovali, třetí plénum, které se konalo na konci roku 2014. Přineslo do země nový duch reform. Minulý říjen listopad pak bylo čtvrté plénum na téma práva eh, vláda zákona, to je také věc, která v Číně zatím není zcela rozvinutá a má se v tom pokračovat. Ten vývoj je velice pozitivní. Na druhou stranu eh, jsme, teď jsem dnes tady v Belgii, ale nedávno byl belgický investor, který chtěl investovat v Pekingu a zjistil, že je tam buddhistický chrám, který byl pak přezměněn na televizní studio a pak se z toho stala restaurace, kde se často scházíme a tyto belgičané mají problémy, protože označili ten svůj restaurant jako klub a mají teď s tím velké problémy. Oni se snaží udržet na trhu se 70% chodí Číňané a snaží se tedy tu situaci vyvážit. Ta situace se tedy mění, vládá práva, pokrok, ale je to stále ještě nepříliš stabilní. My se tedy snažíme, aby se to všechno stabilizovalo. Z ekonomického pohleda, pohledu Čína je na šikovné trajektory, zlatý věk už je za námi. To, byl, to byla etapa dvoumístného ekonomického růstu, když došlo k přístupu do VTO, tak tam byl velký podíl na světovém trhu, tenkrát exportovali velice mnoho, asi 15%, ale ono se víc už moc růst nedá. Číně došlo k ohromnému demografickému růstu. Byla tam ona politika jednoho dítěte, je tam velice mnoho mladých lidí a, a proč dále říkáme, že zlatý věk je za námi, je fakt, že infrastruktura není taková 50% HDP jde do letišť, do silnic, do metra. Pokud se cestujete po Číně, tak si toho nemůžete nevšimnout. Má to famózní infrastrukturu, spotřeba je tam orientována na služby. Takže zlatý věk byl, je za námi, ale indikuje to, že v tuto chvíli zřejmě se chýlí ke konci. V čínské ekonomice začínají těžké časy. Čína chce dělat ekonomiku pro své lidi, ale chtěla by poskytovat lepší zdravotní služby, lepší vzdělání. A to je to, na čem se chceme podílet. Poslední dva, tři roky byl ekonomický růst nižší a to indikuje, že se mění i naše obchodní úsilí. My jako evropské firmy jsme byli velice úspěšní v Číně, to ano, byli jsme úspěšní, protože ten růst byl ohromný, 10-12%, před, hlavně po roce 2008, ale vzdor všem restrikcím se obchodu dařilo. Ale teď je růst pomalejší a restrikce, které jsme předtím vnímali tak trochu, nás teď bolí víc, protože konkurence se přiostřuje. A to je bez pochyby oblast, s níž budou konfrontovány malé a střední podniky. To jsou firmy, které se podílejí na založení center malých a středních podniků třeba v Pekingu. Jsou to střediska, která by měla pomáhat malým a středním podnikům pronikat do Číny jak je to s duševním vlastnictvím a s dalšími věcmi. To jsou věci, které eh, pomáhají malým a středním podnikům tam přežít, ale ta situace je pro ně těžká. Tedy potřebujeme víc takových změn, o nichž mluví čínské špičky. V Číně i v Evropě se čeká na další růst. V článku, který jsem napsal pro Financial Times eh, v listopadu, eh, jsem sepsal, co si jako, co by nová komise měla udělat, jistý to-do list ve vztahu k Číně. A jedna z věcí, které jsem tam napsala, které vám teď mohu říct, je, že by se měla sepsat něco, jako jsou stížnosti Číny vůči VTO, co si co Spojené státy udělali, tak, aby Čína věděla, co chce dohnat. To je velice důležitý nástroj. Podívat se na fakta a vidět, kde jsou stále problémy. Když hovořím o Spojených státech, tak TTIP je věc, která bude mít vliv i na Čínu. Jak jak eh, tento jak tato smlouva dopadne, bude mít vliv i na Čínu. Čína bude sledovat, jak se nám podaří zachovat své standardy a pak eh, jak se nám je podaří také mezinárodně prosazovat. Tedy BIA bude mít velké dopady, je jasné, že TTIP bude určitým vzorem. To znamená, my to sledujeme povzdálí, jak se situace vyvíjí. Další věc, na kterou vás chci upozornit, je, jsou lidé, kteří mají rádi dohody o volném obchodu. My bychom rádi měli robustní, rychlé ukončení BIA a nikoliv nějaké začátky dalších vyjednání, protože my si myslíme, že je to daleko širší angažma a uvidíme, jak můžeme uvést věci do pohybu. Takže pokuste se uzavřít jednání o BIA, než se pustíte do jednání o smlouvě o volném obchodu. Čína by se neměla od nás izolovat, a určitě by bylo lepší, kdyby se nám podařilo spojit své aktivity. Mělo by to pozitivní dopad na, i na zaměstnanost eh, v Evropě. Jsem k dispozici pro vaše otázky. Děkuji vám za tuto zajímavou prezentaci a určitě zde budou otázky od mých kolegů. Než jim dám slovo, tak mi dovolte, abych eh, vyzval pana Winklera, zpravodaje pro Čínu, a také chci přivítat předsedu permanentní delegace pro Čínu, pana Jo Leinena, a který promluví za panem, po panu Winklerovi. Děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji vám, pane Vůdke, za tyto cené náhledy do situace. Opravdu jste prezentoval velice jasně a jasně jste potrhnul, že bilaterální investiční dohoda je významná pro vaši eh, komoru a také je důležitá monitorovací skupina její členové v tomto výboru, kteří jsou také odhodláni vést tato jednání, podporovat je. Plně se hlásí k faktu, že bychom měli vyjednat eh, Eh, výhodnou a spravedlivou BIA dohodu. Také jste jasně poukázal na to, že investoři musí mít možnost eh, spoléhat na právní jistotu. To je samozřejmě důležité pro obě strany té dohody. Rovné podmínky, ano, to je nesmírně důležitá věc. Takže já myslím, že zde opravdu Eh, společně nahlížíme tyto cíle stejně. Ve své analýze jste se věnoval také finančnímu sektoru a příležitostem, protože nebudeme-li dostatečně přítomní eh, v souvislosti s bankovním a finančním sektorem Číny, tak eh, je třeba to posílit a využít té příležitosti. A dovolte mi ale se zeptat, Jestli byste nám nemohl říct více i o jiných odvětvích a příležitostech, jaké máte zkušenosti vy anebo členové vaší obchodní komory, na co byste se zaměřil z dlouhodobého nebo z dlouhodobých znalostí a řekl jste, co v středním a kratším horizontu by bylo dobré, až bude uzavřena dohoda o obchodních investicích BIA, ale možná i už předtím, zkrátka které eh, projekty by byly vhodné vzhledem k vývoji stávající situace. A druhá otázka by se týkala vašich zkušeností v souvislosti s různými obchodními zástupci členských států v Číně, protože každý členský stát EU samozřejmě je přítomen v Číně a má tam obchodní, investiční přítomnost. A mě by zajímalo, zda tyto Zda si myslíte, že e, tyto reprezentace států spolupracují, nebo je mezi nimi spíše jakási konkurence, jaká tam panuje atmosféra? A co si myslíte, že by se mělo na této úrovni dít? Děkuji. Děkuji a nyní vítáme Joe Linena na tomto výboru. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Pane Vudke, ta čísla opravdu vyráží člověku dech a i ten rozvoj. I když e, růst poklesne z 10 na 7%, tak stále to obrovitý růst z celosvětové hlediska, takže Čína je pro nás nesmírně důležitý kontinent. Připomínáme si 40. výročí vztahu EU-Čína, bude se k tomu konat také summit. E, byla zde delegace z Číny e, na návštěvě včera s paní velvyslankyní a očekávání Číny vůči EU jsou velice vysoká. Otázka ní zda je můžeme naplnit protože by se měla uzavřít eh, dohoda o partnerství, eh, prohloubená dohoda o partnerství v souvislosti se 40. výročím vztahu. A myslím si, že delegace pro Čínu a tento výbor, obchodní výbor musí, obchodní delegace musí spolupracovat, protože obchodní záležitosti jsou zásadní. Samozřejmě jsou zde jiná témata, jako ochrana e, životního prostředí, ochrana klimatu, bezpečnost, možná i obecně i kultura. Americký kongres má svoje výzkumné středisko pro čínská studia a e, vydávají dobré zprávy, které já také využívám. Nyní vytváříme v parlamentu také zprávu o vztazích EU-Čína, ale možná, že by nám zde naše podpůrné orgány také mohly poskytnout tento přehled e, faktu, takže bychom mohli oddělení Policy Department vyzvat k tomu, aby nám možná dali takový přehled aktuálního stavu. Pane Budke, chci se zeptat na vládu práva v Číně. Vy jste to zmiňoval, principiálně by to mělo být něco pozitivního, že se člověk může spolehnout na to, že čínské zákony existují a jsou náležitě vymáhány. Potom otázka boj proti korupci. Dotýká se to politiků ve vlastní zemi, anebo se to dotýká i našich firm. Nakolik se nás tato kampaň dotýká? A potom jste hovořil o tom, že Čína investuje do infrastruktury a Mají naše firmy v šance se zde zapojit do veřejných zakázek nebo zůstáme stranou? Jak to vypadá? Děkuji. A nyní se hlásí čtyři o slovo. Paní Mesko. Sí, grazie molte, e, grazie per questa... Děkuji. E, děkuji vám, e, pane, za toto vystoupení. Je pravda, že to, co jste právě uvedl, potvrzuje skutečnost, že mm, všichni si uvědomí, že dochází k obrovskému mm, uvolňování a že je zde snaha rozvíjet vztahy s Čínou. Pravdou je, že zde existuje velký potenciál, ale existuje také velké znepokojení, jak z hlediska obchodování, tak z občanského hlediska. To se týká otázek, které mají defenzivní charakter, ale také se to týká našich ofenzivních eh, možností. My diskutujeme s našimi podniky a uvědomujeme si, eh, jaké potíže tady existují, jak je obtížné proniknout do určitých systémů a mít jistotu, tak jak jste o tom hovořil. Já bych se zaměřila na dva body, o kterých jste se zmínil a potřebovala bych více informací k těmto bodům jakým způsobem můžete prostřednictvím tohoto nástroje zajistit určitý pokrok. Jak se dá dobře využívat tento nástroj? Tak, aby všichni evropští občané, ale také podniky, měli informace o reálném pokroku, ke kterému dochází v Číně. A to nejenom eh, proto, aby se nastolila větší právní jistota, ale abychom také věděli, jaký pozitivní vývoj v této zemi dochází a jakým způsobem by to umožnilo Evropanům dostat se na tento trh. My víme, že to bude téma, kterým se budeme jistě zabývat. Mezi těmi body, o kterých jste se zmínil, mě zaujal jeden aspekt, který zdepokojuje zvláště evropské podniky, a to je duševní vlastnictví. Jakým způsobem můžeme zajistit pokrok v této problematice? Mám eh, na mysli zvláště jednu otázku, která je citlivá pro evropské občany. Je to padělání eh, výrobků, jakým způsobem se dá vyřešit tato problematika, jak se dá bojovat proti této problematice. Viktor, děkuji vám, pane předsedo. Já celkem znám Evropskou obchodní komoru eh, v Číně, ale chápu, že znám opravdu velmi málo o Číně a uvědomuji si to a všichni bychom si to měli uvědomit, když diskutujeme o Číně. Ale já bych se chtěl zeptat, co byste chtěl říci Evropském parlamentu o té bilaterální investiční dohodě? Jak bys, co byste nám řekl, abychom k tomu přistupovali pragmaticky? A dále. Šanghajská iniciativa. Jak na ní pohlížíte a jakou vidíte roli EU v souvislosti s šanghajskou iniciativou? Je to pro nás konkurence nebo by to mohl být partner? A jak se k tomu postavit? E, k té nové rozvíjející se realitě. A potom v Pekingu se e, podepsala dohoda ve výši 100 miliard. Týká se to energetiky mezi Ruskem a Čínou. A je tu otázka energetické bezpečnosti a dodávky zemního plynu. A tkání Ševčovič Miller tam před dvěma týdny zaznělo, že máme dva roky, nebo se možná ty dodávky zemního plynu objeví jinde než na našich trzích. A jak se staví Evropa k zapojení Číny nebo ne? E, mě by zajímalo, jak je pohled právě vaší obchodní komory, protože vy jste vždy podávali velice e, přímé, pragmatické a ideologicky nezakalené informace. Děkuji. Kristián, prosím. Děkuji, děkuji za prezentaci. Za prvé, zajímalo by mě, kooperace a prospěšnost Evropského obchodního centra v Číně a byl bych rád, kdybyste to opravdu čestně zanalizoval, protože zaznívají různé signály a je těžké chápat, jak to tady opravdu ve skutečnosti funguje, jaké to má přínosy a co by možná bylo možné vylepšit. A za druhé by mě zajímal váš názor na ochranu investic. Co si myslíte o významu ochrany investic a přístup vstupu té aktuální diskusy a té diskusy o ISDS. A je důležité mít přístup k ISDS a pokud ano, tak eh, proč? Budeme zahajovat jednání o investiční dohodě s Čínou. A když se, pokud se Evropa rozhodne a řekne, že Nechce mít v té dohodě ISDS a pak jsou ale zde jiné zemi, které ve svých, ve svých dohodách ISDS mají a pak by se to zrušilo, to znamenalo by to konec tohoto arbitrážního mechanismu. A co vy si myslíte o takové, o dopadu tohoto na rozvoj evropských investic v Číně? Helmut? Děkuji vám, pane předsedo, a také vám, pane Vudke, za plastickou prezentaci rozvoje situace v zemi a možností hospodářských vztahů. Já bych navázal tam, kde skončil kolega. Takže se budu věnovat tomu bilaterální dohodě o ochraně investic, o které se nyní jedná. Měli jsme i rozpravu v Evropském parlamentu a navrhovali jsme nedávat tam ISDS, protože původně Čína tam také ISDS nechtěla mít. Ale potom mimo jiné na základě pozice Evropského parlamentu tam najednou ISDS chce mít. Takže jak vy zbytnost tohoto nástroje v této dohodě a nebo bychom neměli znovu promyslet, jak by měla vypadat ochrana investorů právě i ve vztahu eh, k této ekonomice i na vnitřním trhu Evropy i jinde? Dále diskutujeme zde nyní také o energetické bezpečnosti a proto by mě zajímalo, jak ve vztahu k dodávkám pro 1,3 miliardy osob denně, jak eh, vypadá energetická bezpečnost z pohledu Číny. Protože přístup k surovinám, přístup ke zdrojům energie, to je výzva, která je nám společná. Je to výzva pro Evropskou unii, pro Čínu i pro jiné ekonomiky. Takže mě by zajímalo, nakolik čínská strana si uvědomuje, že to je opravdu globální výzva a že zde také nesou globální zodpovědnost. Jak to vypadá z čínského pohledu i z našeho pohledu? A za třetí, Čína se eh, stala jednou z vedoucích eh, sil v oblasti IT. A co to teď znamená pro eh, evropské obchodníky v Číně a i využívání kapacit, které budují Číňani v oblasti IT a co to znamená pro náš budoucí hospodářský vývoj. Děkuji. Děkuji a teď pan Bert za komisi. Děkuji, pane předsedo. Děkuji zástupcům obchodní komory EU v Číně za ten position paper. Je to úctyhodný dokument, který reflektuje také spolupráci, kterou máme my s komorou. Tento dokument je velice užitečným nástrojem pro naší práci a mnohé z těch věcí, které tam jsou, jsou pro nás důležité. Týká se to třeba jednání o investicích, už jsme měli teď čtvrté kolo, Číňané jsou teď tady, jednáme v Bruselu a poprvé budeme diskutovat o textu návrhu dohody. O ten návrh jsme se podělili s vaším výborem. Příští týden budeme mít i dialog o investiční politice. Pan Dimaty bude na cestě do Pekingu, setká se tam s dalšími představiteli a bude hovořit o těch věcech, které jsou přesně v tomhle position paper obsaženy. Stejně tak spolupracujeme s Číňany na mnohostranných fórech, jako je dohoda o vládních zakázkách, energetická dohoda. Čína se snaží přistoupit k dohodě o službách, také se podílí na aktivitách post-Bali. Je to socialistická tržní ekonomika s čínskými typickými rysy, ale reformy jsou na, postup, na postupu. My doufáme, že re, reformy, které odstartovaly v říjnu 2013, se skutečně uskuteční. Teď se uh, to týká režimu investic. Doufáme, že budoucí review bude reflektovat některé obavy, které máme. Také doufáme, že tyto reformy budou stimulovat naše jednání s Čínou o investiční dohodě, ale naopak doufáme, že tato jednání budou stimulovat reformy v Číně. Strategická agenda pro spolupráci která byla přijata v listopadu 2013 na nejvyšší úrovni, by měly, měla vyrovnat eh, pravidla hry na obě strany a doufáme, že stále ještě nejsme na vrcholu. Doufáme, že se nám podaří dosáhnout redukovat, redukování některých problematických bodů, které ten position paper obsahuje. Děkuji. A teď, pane Vudke, spousta otázek a jste na řadě. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji všem, kdo se mě ptali za jejich zájem. Pokusím se odpovědět na vaše otázky co možná stručně, ale chci vám zároveň říct, že jsem i po konci této schůzy kdykoliv připraven e-mailem nebo jinou eh, komunikační cestou vám poskytnout odpovědi. Budu v Bruselu ještě i příští týden a můžeme být v kontaktu. Samozřejmě budete vítáni v Pekingu, Šanghaji nebo v kterémkoliv z dalších sedmi měst, kde máme svá střediska. Vždycky je lépe vidět, než slyšet. Na to, co se ptal pan Winkler, finanční sektor a jiné oblasti, zjevně trochu opouštíme éru výroby, kdy Evropa byla velice úspěšná. Když se podíváte na pekingské a šanghajské ulice, tak uvidíte, že 40 aut má evropský původ. Evropa je velkým hráčem na tamním trhu, ale co postrádáme je přístup do sektoru služeb, logistika, zdravotnictví, vzdělávání. To je opravdu ta část, kde se Čína teď bude nejvíc rozvíjet a Vidíme, že se ne všechny dveře otevírají. Například to všemocné ministerstvo přišlo s katalogem, bylo to krátce před jednáním EPEC v Pekingu. Ten katalog znamená větší míru možností pro eh, cizince, ale většina z těch oblastí, jako je třeba vzdělávání, byly omezené nebo zcela zavřené. Uh, to znamená, eh, že my stále přemýšlíme, proč investovat do výroby, když tam je třeba velká nadkapacita, eh, proč bychom měli investovat třeba do rafinerií, když eh, konkurence tam je veliká. Tedy logistika, zdravotnictví a školství a vzdělávání je věc, kterou bychom v rámci BIA opravdu chtěli dosáhnout. Životní prostředí je teď číslo jedna. Po posledních 40-50 let jsme čistili porůří a jiné oblasti, takže budeme doufat, že bychom Číňanům měli této oblasti co nabídnout. Evropa má technologie, má zkušenosti a vidíme, že čínská vláda je teď velice Eh, přísná ve své legislativě, dokonce přísnější než je legislativa v Evropě, ale implementace zatím pokulhává. Zatím eh, ještě zákony nejsou vždycky prosazovány a eh, zahraniční firmy jsou stále drženy mimo hru. Členské státy, ano, my jsme všichni v konkurenci, máme 1800 firm v komoře, všichni jsou jsou navzájem konkurencí. Uh, ale když přijde na ta obecná témata, tak tahneme za jeden pro vás, tedy otvírání čínského trhu a stejné, stejná pravidla pro všechny. To jsou ta hlavní, ty hlavní body. To znamená, jde tady o spolupráci všech. My se snažíme lobovat, firmy se snaží uh, o to, aby se prosadili ve výuce vlastních jazyků. On společný evropský jazyk je špatná angličtina, takže je třeba ale hovořit s se zástupci čínské vlády je důležité, abychom spolupracovali tváří v tvář problémům, které jsou pro všechny stejné. Máme dobré vztahy se všemi delegacemi. Delegace EU je dobrým partnerem. Máme také partnery ze všech 28 států. Ano, všichni jsme z hospodářské soutěže, ale víme, že férová soutěž je také určitá hodnota. Co řekl pan Leinen? Pravidlo, eh, pardon, eh, vláda práva, to je problém v Číně, především prosazování toho Eh, práva, že každý právu podléhá. Číně to ne vždycky tak je. Je to zcela zásadní věc. Čtvrté plénum listopad, říjen listopad, udělal velký krok dopředu. Je tady teď instrumentárium, jak potírat korupci. To je pro nás velice dobré. Ta země má teď tolik problémů naraz, že to chvilku určitě bude trvat. A zase jak jsem to zmínil na příkladě té restaurace, každé opatření bez investice vede k tomu, to je vlastně takový symbol toho, že malé firmy žijí ve značné nejistotě, když někde v tom netransparentním systému se rozhodne pro to, že se mu líbí to vaše místo, tak vy vlastně nikdy nevíte, co se stalo, proč se stalo, nejsou fakta, pak vám to někdo zavře, někdo vám převezme nepřátelsky ten podnik. To jsou všechno velké obtíže a nejistoty. My se snažíme tyhle věci verbalizovat a snažíme se upoutat pozornost čínských představitelů na to, aby o tom jenom nehovořili, ale přešli ke skutkům. E, kampaň proti evropským firmám, to musím říct, že jsme nezaznamenali. Jsou velké kampaně proti monopolům. Evropská komora to jako jediná E, zmínila, ale vedlo to k tomu, že se o tom začalo v Pekingu diskutovat. No, na úrovni stranické i parlamentní, i ministerské, třeba ministerstva obchodu. A teď v prosinci se nám, a tento týden se nám podařilo zorganizovat společný workshop. Tedy ukazuje to, že když hovoříte, tak e, vás přece jenom uh, někdo vyslechne. Někdy využíváme tu příležitost, snažíme se být někdy až nepříjemní, ale eh, řekl bych, kampaň jako taková se nám nevede. Jsou tam určité tendence, které se nám nelíbí, ale snažíme se bránit naše obchodní zájmy. Hlavně co se týká veřejných zakázek, na ty jste se ptal. Eh, Čína Eh, předložila další kolo dohody o veřejných zakázkách. Zatím ještě nevíme, jaký je obsah. stále jde o to, jaká my máme očekávání. Chceme mít velké ambice, chceme mít stejné podmínky, kolik eh, čínských firm státem vlastněných se může podílet na veřejných zakázkách v Evropě. V podstatě je to tak když hrajete fotbal a, a, sudí by měl triko vašeho proti týmu, tak to bude celé podezřené. Někdy to tak v Číně vypadá. Italská kolegyně se ptala na ty obavy. No to je přesně to, proč tam jsme. Hovoříme tam ve prospěch evropských e, obchodních zájmů, máme víc e, členů Máme členy z Itálie, Francie, Německa, snažíme se dávat to know-how dohromady a to nám pomáhá. Obavy se nám podaří odstranit jenom tehdy, když firmy své problémy zveřejní, osloví nás a pak se s tím dá něco dělat. potřebujeme vaší pomoc. Dostali jsme pomoc pro oblast malých a středních podniků, které tam mohou jít do těch středisek pro malé a střední podniky. Ve své jazyce se tam dovědí, jak postupovat. Duševní vlastnictví je téma číslo jedna v Číně. My jsme řekli, že zajímavé je, čím více vyvíjí Eh, ekonomika v Číně, čím lepší jsou čínské firmy, tím, čím méně my se v tom angažujeme, tak eh, eh, tím víc oni na to dbají. To znamená, velký podíl jsou spory v oblasti duševního vlastnictví Číněné proti Číněnům. Tam je hodně lokálního protekcionismu, to znamená, je to, ta situace je pozitivně vnímána třeba v Pekingu, ale když jste někde v provincii a musíte zavřít e, firmu, která padělá vaše výrobky, tak místní policie a místní hodnostáři vám nijak nepomůže. My s tímto tématem máme zastánce v Pekingu. Čím víc se to zveřejňuje, tím lépe pro nás Máme helpdesk pro duševní vlastnictví a to je věc velice užitečná a důležitá. E, další otázka se týkala dohody BIA. BIA je pro nás druhá šance od konce 90. let od angažmá ve VTO. Možná, že komora vznikla v důsledku WTO. Tenkrát došlo k návštěvě Číny a dověděli jsme se, že tam není zájem setkávat se e, s jednotlivými komorami, ale s nějakou společnou. My jsme si tenkrát řekli, no to je v podstatě jako dobrý přístup. 51 našich firm tenkrát e, založilo e, tuto komoru, dneska nás je 1800 v devíti čínských městech, to znamená, ta komora byla velikou inspirací. Teď máme BIA a po druhé se Čína aktivně angažuje v něčem, co, čeho chce dosáhnout. A pro nás je to věc velice důležitá. Co se týká těch eh, miliardových obchodů v Čangaji, plyn tu a tam. Já bych byl trochu opatrný, to je politicky oportunní kolem toho udělat humbuk, ale může to být prázdná bublina. Víte, že eh, ten produktovod má být od roku 2018, má fungovat ze Sibiře do severní Číny, ale to nebude nic snadného. Kdo to bude financovat, kdo to bude stavět, partner na ruské straně zatím není jistý. Pokud by se hovořilo o letech 2020-2025 a později, bude to možná realističtější. Pak eh, třeba může dojít i k nadměrným kapacitám eh, plynu. Když byly vysoké ceny, tak každý byl celý žhavý se do toho pustit. Teď najednou je plynu mnoho a Číňané vidí i jiné obce já bych byl opatrný, ne rovnou cynický ve vztahu k těmto projektům. Status tržní ekonomiky. My to sledujeme už léta, díky bohu je to odpolitizováno. Číňané eh, z WTO řekli, že splní patero kritérií, my to sledujeme vidíme, že Čína není tržní ekonomika podle žádných měřítek. Pro nás je to technická diskuse, upřímně řečeno. 1,5 um, miliardy eur denně, to je opravdu velká suma. Zatím my se snažíme dostat uh, k mechanismům ochrany obchodu, které jsou pro nás důležité, ale uh, mělo by to být viděno ve správném kontextu. Takže ano, my jsme přesvědčeni, že tady těch pět kritérií má svůj význam. Malé a střední podniky, ano, ano. To je důležitá věc. Ten začátek nebyl snadný. Byl to začátek i proto, že Německo velká střediska, která byla v Šanghaji a v Pekingu, si vedla velice dobře. Byla to velice dobrá střediska na velké ploše. V, něm, v Pekingu je to 200 malých a středních firm, které se sešly dohromady. Evropská komora je součástí toho a zdá se, že změny v managementu vedly ke změnám. Jsou tam velké změny, které se snaží pomoci malým a středním podnikům v pronikání na trh, který přineslo to své zisky, ale mohlo by to samozřejmě fungovat ještě lépe. ISDS, to, ta ochrana investic, to je zajímavé. Já jsem kdysi pracoval v německé komoře a byl jsem součástí německo-čínské investiční dohody v roce 2001 nebo 2 kde byla velice silná ISDS, ta ochrana investic. Já jsem um, tenkrát byl přesvědčen, že je to mechanismus, který bude velice komplexní, komplexní právní prostředí. Měli jsme pocit, že ISDS bude chránit zájmy. Tedy při pohledu z Pekingu na mou vlastní zemi, tak musím říct, že mě ta diskuse trochu překvapuje pro nás 27 členských států mají solidní dohody o investicích. Irsko nemá, ale ISDS je v Číně důležitá věc. A otázka pana Šolce. Pokud stejně smýšlející američané a vy to dosáhnete, tak jak to budete chránit na čínském trhu. To musím říct, že mi uniká. Já mám za sebou 25 let jednání s Číňany, tak eh, ona to bude opravdu ještě eh, nesnadná úloha. Ta čínská ekonomika potřebuje daleko víc než evropská nebo americká, takže doufám, že TTIP dobře dopadne a podle toho se pak bude vyjednávat i s Číňany. Pro nás obchodníky, ano, my potřebujeme jasnou dohodu. Energetická bezpečnost Číňanů, no, oni mají velkou produkci ropy, roste tam produkce plynu, ale ale v podstatě to nestíhá růst jejich potřeby. Uh, Čína je asi na polovině nebo na třetině HDP Spojených států, ale má stejnou instalovanou eh, gigawatovou kapacitu. Oni mají velice energeticky náročný průmysl, který se musí změnit. Jde o to, že zatím energetický mix Číně je dominován spotřebou černého uhlí, ale eh, kdyby bylo potřeba to změnit, tak tam Evropané mají určitou možnost. Jde o to, aby přešli na čisté technologie, takzvaně čisté uhlí, a aby začali šetřit energii. Vždycky se hovoří o více energie, ale je tady ten zázrak, jak by průmysl mohl začít šetřit energií. A to je věc, kde se Evropa může opravdu silně angažovat. A poslední otázka, IT. Čína má vynikající firmy, konkurenceschopné, velice konkurenceschopné. Jsou to firmy jako Huawei a další. To jsou firmy, které nám pomáhají v našem pokroku. Oni také jsou určitým facilitátorem, usnadňují jednání. Čína se snaží omezit rychlost internetu, což je problematické hlavně pro sektor složek. Eh, jednička v rychlosti je Jižní Korea, Čína je 96. Pokud pracujete na nějakém dokumentu jako architekt 24 hodin denně, a když eh, to pak chcete poslat, tak to opravdu je problém. Tak je lepší to poslat do Číny, potom přes DHL s disketou nebo CDčkem, než abyste to posílali elektronicky. Čína tím opravdu podrývá svůj vlastní ekonomický růst, protože má ten firewall, který je opravdu velice výkonný. Uh, mají samozřejmě velký politický zájem na tom, aby blokovali určité webové stránky. Děkuji. Děkuji vám, pane Vudke. To bylo velice zajímavé, velice ponučné, poučné, opravdu. Velice vám děkujeme. Byla to pro nás velká čest vás zde mít a musíme pokračovat v investičních vyjednáváních a držet se dosavadní linie. Takže vám velice děkuji. Nyní se dostávám k dalšímu bodu a to je eh, činnost monitorovacích skupin. Já myslím, že tento bod můžeme projednat velice rychle. Já monitorovací skupiny jenom zmíním a jestli je potřeba to nějak komentovat, tak se prosím přihlašte. Ale já myslím, že s touto souvislostí nejsou problémy. Kanada, to se konalo 3. 3. prosince. Máte někdo něco ke Kanadě? Nemáte. Tajvan. 9. prosince. Někdo něco? Nikoli? Jenom velice stručně vás mohu informovat, pane předsedo a výbore, že jsme analyzovali informace a pozici Evropské komise provedl to náš pan kolega, který je zde i dnes. A co se týče tajvanské strany a tajvanských kolegů, generální ředitel Běra pro zahraniční obchod Tajvanu a, čís- a obchodních vztahů za posledních 7, 8 až 10 let jsou vlastně stejná pozice Tajvanu. Je taková, a už ji známe, že chtějí e, začít vyjednávat o dohodě o volném obchodu s Evropskou unii a komise se momentálně také vlastně mění, takže, oni, takže zde vlastně ani není kapacita pro zahájení těchto jednání, takže tolik stručně. 9. prosince, přičemž e, se zohlednilo desáté kolo jednání bez jakéhokoliv eh, dramatického pokroku a další monitorovací skupina se sejde 23. druhý Palestina, Izrael, nic nového, Turecko, nic. USA, tak to bylo 11. prosince, monitorovací skupina reflektující setkání cílem Amstremové a Michaela Furmana. A příští monitorovací skupina bude asi příští týden, že? A bude připravovat další kolo jednání. Jinak momentálně tam vlastně žádný eh, velký pohyb, velké změny nejsou. Japonsko, něco k nového k Japonsku, prosím. Ano, děkuji vám za slovo. Měli jsme eh, druhé zasedání po osmém kole jednání. Evropská unie předložila e, druhý seznam netarifních opatření, která by měla být zrušena nebo snížena nebo prostě nějakým způsobem řešena. Zatím není ze japonské strany formální reakce na tento seznam. Ale je zde určitá asymetrie, protože japonští partneři zdá se si myslí, že tlak je spíše na jejich straně, ale tak to prostě je. A další setkání bude po dalším kole, ale naše očekávání jsou nadále pozitivní. Děkuji. Střední Amerika, pan Berger. Děkuji, my jsme měli první konstitutivní zasedání eh, v úterý tohoto týdne stavilo se 8 poslanců a zaměstnanců, také zástupci DG Trade, zástupci Guatemaly nás informovali o hlavních tématech. Jak jistě víte, Guatemala má, má nyní rotující předsednictví CRK a SICA. Co se týče implementace obchodního pilíře, dohody, tak jsme obdrželi informaci, že momentálně objem obchodu a investice nějak nezvýšil nebo nezměnil, ale na druhou stranu je to chápáno jako pozitivní podpora pro rozvíjení užší spolupráce mezi středoamerickými zeměmi jako takovými. Komise oznámila, že předloží svůj první zprávu o implementaci na jaře, takže jakmile bude představena, tak se opět sejdeme na našem druhém setkání a detailně projednáme daný pokrok. Děkuji. Děkuji, Chile. Paní Rodriguez. Eh, děkuji, pane předsedo. Eh, já bych se informovat, že v úterý jsme měli ustavující zasedání té monitorovací skupiny ohledně Chile. Byly tam členové naší výbory, spolupředsedkyně, smíšené komise eh, u Chile, potom zástupci za obchod z Evropské komise, z EASVČ, vyslanec eh, Chile eh, u Evropské unie. Mohli jsme připomenout při této příležitosti, že obchodní vztahy mezi těmito dvěma regiony jsou vynikající, eh, vládne tam vzájemná důvěra, Dohoda existuje již 15 let, takže bilance byla pozitivní. A během tohoto zasedání jsme také prohlásili, že tato dohoda má tedy již 15 let, takže eh, by bylo dobré ji přizpůsobit, protože existují také modernější dohody, například s Kolumbií a s Peru a s dalšími státy. Takže musíme modernizovat dohody, které máme s Chile. Takže požádám Evropskou komisi, aby dělala vše, co je nutné na přípravu této modernizace dohody. Máme stanovený harmonogram, máme mnoho kontaktů se zastupci Chile, například příští týden bude zasedat smíšená komise EU Chile v Dubnu, budeme mít eh, radu, eh, která bude probíhat na ministerské úrovni mezi zástupci Chile a EU. Pak máme v červnu CELAC, to je zasedání zemí EU a Latinské Ameriky. Svolám také zasedání pracovní rady, potom summitu a po zasedání rady v Dubnu. Naše, náš výbar by měl udělat vše pro to, aby celak byl úspěšný. Děkuji mnohokrát, takže vy už jste se zmínila o Kolumbii a Peru tato dohoda vstoupila platnost před více než asi jedním rokem a e, osvědčila se jako velmi úspěšná. Takže jménem stálého zpravodaje, který bohužel dnes mezi námi nemůže být, bych chtěl učinit několik připomínek. Monitorovací skupina zasedala 20. ledna, to znamená předevčírem a bylo na tomto zasedání stanoveno, že se konstatuje rostoucí trend těchto vztahů mezi EU a Kolumbií. I když dlouhodobé efekty zatím ještě nejsou registrovány. Nás samozřejmě velmi zajímala otázka z hlediska situace lidských práv Kolumbii a potom samozřejmě také práva pracujících. Proběhla tam diskuse také s ESVČ a s oběma, posla, eh, s oběma eh, velvyslanci. Takže otázka dialogu lidských práv byla zde tematizována. Souvisí to také s otázkou Eh, implementace. Na to bychom se měli více podívat také z hlediska těch institucionálních struktur. Když jsme přijali usnesení, tak jsme kladli výrazný důraz na institucionální eh, implementaci. Eh, do posud tedy roku 2014 v únoru se konalo setkání s občanskými společnostmi a to není postačující. V tomto smyslu myslím, že musíme ještě více dbát na to, aby ta implementace byla také výrazně sledována monitorovací skupinou. Takže tím končím tento bod a dostávám se k dalšímu bodu na našem programu. A sice jedná se o hlasování. A nejdříve tedy budeme hlasovat o absolutoriu za rok 2013. Navrhovatelem je pan Böge. Máme tady osm pozměňovacích návrhů a o těch budeme nyní hlasovat. Jedna. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Dvě. Pro. Proti zdržel se, přijato. tři, pro, proti, zdržel se. A ověříme elektronicky. Trojka. Hlasování je zahájeno. Hlasování je u konce. Zamítnuto. Návrh čtyři Pro. Proti. Zdržel se. Myslím, že je to stejná situace, ale ověříme to. Návrh čtyři. Hlasování je zahájeno. Hlasování je ukončeno. Přijato. Návrh 5. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 6. Pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 7. Pro? Proti? Zdržel se? Přijato. 8 pro, proti, držel se, přijato. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celém dokumentu. Hlasování je zahájeno. Je ukončeno. Takže velkou většinou přijato. Srdečně blahopřejeme panu Bergovi. A nyní se dostáváme k hlasování ohledně přepracování textu, který se týká dovozu textilních výrobků. Spravodajem je pan Valesa. Myslím si, že máme 16 pozměňovacích návrhů, je to tak? A o těch budeme nyní hlasovat. Takže nejdříve návrh 3, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh čtyři pro, proti, zdržel se, přijato. Pět pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Šest pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Sedm pro, proti, zdržel se, přijato. Osm pro, proti, zdržel se, přijato. Devět pro, proti, zdržel se, přijato. Deset pro. Proti. Držel se. Přijato. Jedenáct pro. Proti. Držel se. Přijato. Dvanáct pro. Proti. držel se. Přijato. Třináct pro. Proti zdržel se, přijato. 14 pro, proti, držel se. Přijato. Jednomyslně. Jedna. Kdy pro, proti, držel se, přijato. Dva. Pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 15 pro, proti, zdržel se, přijato. 16 pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní Tady máme pozmění návrh komise, kdo je pro? Na konci, no. Proti? držel se, přijato. A nyní budeme hlasovat elektronicky o tomto legislativním návrhu usnesení. Hlasování zahájeno teď. Hlasování ukončeno velkou většinou přijato, takže srdečně blahopřeju panu Valesovi. Vy navrhujete, abychom se pustili do triologu vyjednávání s radou. Kdo souhlasí s návrhem zpravodaje? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Takže velmi velkou většinou takto přijato. Mnoho štěstí ve vyjednávání s radou. A nyní se dostáváme k další zprávě pana Valesy. To je, je tady jenom jedno hlasování o recast návrhu a budeme postupovat elektronicky při tomto hlasování. Hlasování je zahájeno. je ukončeno. Opětovně velkou většinou přijato srdečné blahopřání, pane navrhovateli. Takže tím jsme dokončili hlasování. So, eh, liebe Kolleginnen Kollegen, ich möchte Vážení kolegové, ještě bych chtěl udělat jedno sdělení a ne Rikas je tady vlastně poslední den. Ona doprovázela toto hlasování v rámci mobility, bude pracovat v jiném oddělení Evropského parlamentu. Myslím, že nastala doba, abychom jí poděkovali a popřáli mnou úspěchu v dalším počínání. Srdečné díky. Dámy a pánové, vážení kolegové, ti, kteří opouští tento prostor, měli by postupovat potichu, protože musíme postup v našem programu. Dostáváme se k bodu 17. Je to výměna s velvyslankyní Bangladeš, s panem velvyslancem Bangladeše, ne, promiňte, říká pan předseda s velvyslankyní Bangladeše Ismatou Jahanovou. Jedná se o zlepšení situace pracujících mužů a žen v textilním odvětví v Bangladeš, zvláště eh, v souvislosti s hrůznými událostmi na základě kterých došlo k uzavření eh, eh, závodu v Bangladeši. Jedná se o Staying Engage v rámci paktu udržitelnosti. Máme tady společnou iniciativu Evropské komise. To byl tehdy pan de Gucht, komisař, který se tím zabýval a eh, díky tedy Evropskému parlamentu toto bylo ustaveno a také ve spolupráci s ILO a s vládou Bangladeše jsme se zabývali situací pracujících v textilu, která by se měla trvale tedy zlepšit. Máme jedn Dali jsme jednostranné preference v obchodě Bangladeši a to také souvisí právě se situací eh, životní a pracovní lidí v Bangladeši. Takže jde o to, abychom nyní eh, bilancovali, jakým způsobem se tato iniciativa rozvinula, zda je tady potřeba určitých úprav nebo opatření. A z tohoto důvodu jsme dnes dali tento bod na náš program a já jsem velice rád, že zde mohu uvítat paní velvyslankyni Bangladeše a dávám slovo paní Ismatě Jahanové. Děkuji, pane předsedo. Dobré ráno a úspěšný nový rok všem. Vážený pane předsedo výboru, vážený pane Lange, vážení členové tohoto výboru, excelence, dámy a pánové, jak již řekl pan předseda, tak jde o Stand Engaged. Já velice v ní vítám tuto příležitost hovořit eh, se členy výboru pro mezinárodní obchod. Věc, o které spolu chceme hovořit, je pro Bangladeš velice důležitá a je to záležitost, která zajímá i Evropský parlament. V minulosti jsme měli příležitost hovořit s tímto výborem už několikrát, naposledy v listopadu, kdy monitorovací skupina pro Jižní Asii se sešla, diskutovali jsme o pokroku v této věci. Došlo ke kolapsu těch dvou budov, zřítila se textilka a od té doby Bangladeš je ve středu pozornosti. Podmínky s byly opravdu hrozné. Dvě nešťastné nehody pro Bangladeš byly cosi jako budíček a my jsme si uvědomili, že je třeba tuto situaci změnit. Víme, že je potřeba ještě udělat mnoho věcí, především v oblasti zajištění bezpečnosti a udržitelné produkce po těch tradických událostech jsme eh, zažili ohromnou podporu i zvenku na mezinárodní úrovni od Evropské komise i Evropského parlamentu. Dostalo se nám slov solidarity i slov útěchy. Jako stát jsme se rozhodli, že se výzvám postavíme čelem. Bangladešská vláda začala aktivně postupovat, rozhodla se věnovat otázkám bezpečnosti a otázkám pracovních podmínek v textilním sektoru. Bezprostředně po incidentu v Rama Plaza eh, došlo ke kontrole stavu mnoha budov, a vláda, zástupci pracujících i zaměstnanců podepsali trojstranou dohodu 4. května. To bylo deset dní po oné tragické události. To prohlášení bylo později rozpracováno do konkrétního plánu. Dámy a pánové, vážení poslanci a poslankyně, vláda se eh, rozhodla, že bude postupovat v mezinárodní spolupráci, protože ty továrny patřily mezinárodním značkám. Všichni se shodli na tom, že Bangladeš spolu s Evropskou unii, Spojenými státy a Mezinárodní organizací práce musí uzavřít ten, tu smlouvu o udržitelném vývoji tak, aby textilní průmysl byl bezpečný. K podepsání došlo v Ženevě v červenci minulého roku, v červenci 2013. Jde o to, aby Bangladeš pokračovala v tomto procesu dál, aby, aby umožnila lidem pracovat v bezpečných podmínkách je velice důležité mít na paměti, že ještě před tou událností na Rama Plaza se vláda snažila zlepšit pracovní a životní podmínky textilních dělníků. Ale když teď máme ten kompakt o udržitelnosti, tak ty aktivity dostaly nový impuls. Stejně tak je třeba dbát na to, aby lidé měli lepší pracovní podmínky, aby se mohli odborově organizovat a tak dále. 28. října minulého roku došlo k prvnímu hodnocení dodržování této smlouvy. Tenkrát se konala videokonference, která zhodnotila ten uplynulý rok a půl. Rok a půl. Bangladeš poslala na toto jednání vysoce postavenou delegaci, kterou vedl minister obchodu a byli tam tajemníci ze všech relevantních ministerstev. To reflektuje důležitost, kterou tomuto hodnocení přikládáme. Evropský komisař, pan Andor, ve svém prohlášení řekl, že bylo dosaženo značného pokroku v mnoha oblastech. Jsou možnosti zakládat nové odbory, eh, probíhají bezpečnostní kontroly Tedy kroky byly učiněny, ale zároveň bylo konstatováno, že je třeba pokračovat dál. Zástupce Mezinárodní organizace práce hovořil v podobném duchu. Jak všichni víme, tak monitorovací skupina, která byla příslušná pro Jižní Asii, také provedla své hodnocení, to bylo 19. listopadu. Já jsem um, se toho měla také účastnit, ale nakonec jsem měla jiné pracovní povinnosti, takže se toho účastnil můj obchodní rada. Dámy a pánové, a kde se nacházíme teď? Došlo ke značnému pokroku. My však nejsme spokojeni, protože víme, že mnoho věcí ještě zbývá učinit, ale chci zdůraznit, že vláda je nadále se trvává na svém upřímném zájmu dosáhnout ještě většího pokroku. Chci ještě zdůraznit další opatření, která byla zavedena za ten poslední rok a půl v mnoha oblastech, především právní oblasti, administrativní eh, oblasti posuzování bezpečnosti budov a ochrana práv pracovníků. Některá opatření šla dokonce nad rámec té dohodnuté smlouvy. Mezi opatřeními, která se učinila, bylo přijetí eh, tripartity, přijetí zákona o podmínkách práce v Bangladeši, kde se zlepšují pracovní podmínky a přijetí národní politiky bezpečnosti práce a zdraví. Stejně tak o 77 vzrostlo vzrostla intenzita naší práce, stále více se věnujeme inspekcím a kontrolám. Máme oddělení pro kontrolu továren to oddělení bylo personálně posíleno. Máme 119 nových inspektorů a zavázali jsme se, že jich budeme mít 200 nových, to znamená, že se velice blížíme dosažení tohoto cíle. Dále budeme mít kontroly, které se budou věnovat stavební bezpečnosti budov a bezpečnosti elektrických instalací. Chceme mít obecné společné standardy pro všechny hodnotící týmy. Na tom spolupracujeme s Technickou univerzitou. Inspekční týmy eh, dokončily kontrolu stavební bezpečnosti ve více než dvou tisících továrna, které se orientují na vývoz. Mám tady jednotlivé podrobnosti, co se udělalo konkrétně v které oblasti. Stejně chci zmínit, eh, že eh, se snažíme relokovat asi tisíc továren, které neodpovídaly novým předpisům. Nechci se pouštět do dalších eh, podrobností, jako je eliminace nějakých celních kvot a tak dále. Víte všichni, že v procesu registrace odborů došlo ke značnému pokroku. Přes 200 odborových organizací bylo organizováno mm, od ledna 2013 do prosince 2014 a dosáhli jsme efektivní implementace platného zákona, tak abychom zamezili tomu, že eh, dělníkům bude bráněno v prosazování jejich legitimních práv, třeba práva na stávku. Eh, Mezinárodní organizace práce se podílela na programu Lepší práce. Je to od října 2013. 17 továren už bylo registrováno v tomto projektu a kompenzace obětem a pozůstalým po obětech. Zatím to bylo přes 200 milionů taká z premiérského fondu, které byly vyplaceny. Podařilo se vybrat přes 20 milionů na kompenzaci všem rodinám dělníků. Polovina z kompenzací už byla vyplacena jsem přesvědčena, že zbytek bude doplacen do dubna tohoto roku. Co je důležité, je neustálý monitoring a koordinace. Máme 16-členný e, tripartitní výbor a, ten, a máme další výbor, který vede tajemník ministerstva obchodu. Oba tyto výbory dobře fungují. Chci zdůraznit, že při inspekcích většina továren eh, už byla ve stavu, kdy začala změny, řídila se doporučeními hodnotících úřadů. Aby mohla aby mohli pokračovat v práci a zavádět ty reformy, tak eh, si myslím, že vláda bude přicházet s novými iniciativy, iniciativami, které povedou k tomu, že se věci dají více do pohybu. A tady bych vám chtěla říct, eh, že Spolupracujeme s ILO na eh, vyvinutí procedur, které budou, eh, které budou reagovat na stížnosti. Stejně tak chceme mít strategii, národní sociální strategie, která by měla mít pozitivní dopad na textilní dělníky. Je důležité mít na paměti, že je to bez pochyby velice iniciativní, velice ambiciozní plán. Eh, náš sociální systém eh, se snaží poskytnout obec, komplexní sociální zabezpečení, na které se skládají jak zaměstnanci, tak zaměstnavatelé tak jako je to v mnoha jiných zemích. Také máme novou dohodu mezi výrobci, že není možno postupovat, jako se postupovalo do posud. Nyní jsou motivováni k tomu, aby lépe zacházeli se svými dělníky, poskytovali jim větší míru bezpečnosti a lépe je škoňlili. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně a poslanci, Bangladeš si velice váží podpory ze strany Evropské unie. Jsme rádi, že můžeme profitovat z doložky obchodních výhod Stejně tak eh, jsme se dostali do situace, kde Evropská unie je dominujícím exportním trhem, kde tam 56 našeho vývozu a musím říct, že naš eh, naše průmyslové odvětví značně přispívá k socioekonomickým změnám tím, že poskytuje přímé zaměstnání mnoha milionům našich lidí, Většina z nich jsou ženy, které pocházejí z velice chudých poměrů. Oděvní průmysl v Bangladeši je kritizován, ale je třeba přilížet k tomu, že poskytuje práci ženám a pomáhá potírat chudobu. Bez pochyby je eh, ještě potřeba lecos zlepšit máme velkou odpovědnost za to, aby jsme zlepšili pracovní podmínky textilních dělníků v Bangladeši. Jde o to, abychom slyšeli jejich hlas a v poslední rezoluci z 18. září minulého roku jsme, tam byla vyzvána naše vláda, aby plně implementovala pracovní právo. Jde o to, aby vláda dodržovala to, k čemu se zavázala, včetně finančních kompenzací pro oběti a jejich rodiny. E, také bych chtěla vyjádřit svou naději, že abychom měli udržitelné, dobré pracovní podmínky, Evropská unie může podpořit uh, férové ceny výrobků. Teď víme, že jsme dosáhli lepšího koncenzu v tom, že značkové firmy by finančně měly eh, přispět ke změně struktury tohoto odvětví, eh, ke změně eh, pracovních podmínek a zvýšení pracovní bezpečnosti členové delegace Evropského parlamentu pro Jižní Asii při poslední návštěvě v Dáce vyjádřili solidaritu s oprávněnými požadavky na růst cen výrobků, tak aby podnikatelé mohli poskytovat dělníkům důstojnou odměnu. Jsme přesvědčeni, že spotřebitelé na západě budou připraveni zapravit, zaplatit lehce zvýšené ceny tak, aby lidé ve vzdálené zemi mohli žít důstojně. Pane předsedo, než skončím, ještě jedna důležitá věc. Vidíme, že soukromé iniciativy se snaží eh, hovořit o tom, co je třeba udělat. Jedná se především o inspekce v továrnách které jsou považovány za nikoliv bezpečné. Těm, chceme se od nich poučit, protože ostatně jsou to e, továrny těchto firm, odkud oni odebírají zboží. Značky a obchodníci by měli se podílet na nákladech zlepšování podmínek a také bychom měli přesvědčit konferenci dárců, tak aby se podařilo zlepšit celý sektor, aby se zlepšil celý eh, navazující sektor v naší zemi. Evropská unie v dokumentu z minulé schůze opět zmínila, že Bangladeš kráčí správným směrem. Jde o to, aby značkové firmy přispívaly do kompenzačního fondu. Chceme připomenout svým americkým a evropským obchodním partnerům, že jsme propojeni s nimi díky globálnímu kapitalismu tedy naši dělníci jsou dělníci z globálního trhu a nikoliv bangladeští, nikoliv jenom bangladeští. Proto tady dnes sedíme a snažíme se dosáhnout zlepšení jejich situace. Ještě jedna závěrečná poznámka. V Bangladeši, stejně jako v jiných fungujících demokraciích, velké reformy musí projít procesem získávání širokého koncenzu. Může to být časově náročné, ale to by se nemělo vnímat jako laxnost a nezájem ze strany vlády. Dovolte, abych zavře, uzavřela ujištěním, že Bangladeš je rozhodnuta nadále postupovat otevřeně, vůči všem, kterých se situace týká a doufáme, že nás bude podporovat jak Evropská komise, tak Evropský parlament, stejně tak, jak tak činili až do posud. Děkuji vám a bude mi ctí odpovídat na případné otázky, které z pléna padnou a bude mi k tomu nápomocen náš pan obchodní rada. Děkuji. Ambassador. Děkuji vám, paní velvyslankyně. Mám zde dva řečníky, kteří se hlásí o slovo. Ale dovolte mi, abych i já vám položil tři otázky. Za prvé. 15. prosince se konalo setkání s Mezinárodní organizací práce a Mezinárodní organizace práce učinila určitá doporučení v souvislosti s pracovním právem. A jak jste zareagovali na eh, tato doporučení ILO? Druhá otázka. Jak to vypadá s, právní, s pracovním právem v oblasti vývozních artikulů IPZ? Je to pokryté nebo ne? A třetí téma Vyvinuli jste velké úsilí eh, v vytvoření inspektorátu práce a nabírání inspektorů práce. A jsou jejich zprávy veřejně přístupné? A pokud ano, je umožněno, aby každý mohl do těchto zpráv nahlížet, aby tak mohl zjistit, zda jsou respektována pracovní práva. A nyní dám tedy slovo našemu stálému zpravodaji, panu Karinovi, který se zabývá vaší zemí. Prosím. Vážený pane předsedo, já vám velice děkuji. Dovolte mi nejprve říci, že když jsem svolal setkání monitorovací skupiny v listopadu, tak jsme eh, se setkali opravdu s plnohodnotnou spoluprací eh, bangladešské ambasády v EU a hráli zde významnou roli, aktivně se zapojili a byli velice vstřícní s poskytováním informací, o které jsme žádali a zapojili se eh, způsobem, o kterém už hovořila paní velvyslankyně. A eh, to mě velice povzbudilo. Dovolte mi zmínit dvě až tři témata. Už jste vlastně se většiny z nich dotkl, pane předsedo, svými otázkami, takže já vám děkuji, že jste mi tím tak trochu pomohl v mojí roli. Tak já bych k vašim slovům jenom přidal ještě jednu takovou obavu, kterou mám já za naší stranu a mám pocit, že to ještě nebylo úplně uh, plnohodnotně zanalizováno. A je to téma, eh, které jsem nadnesl také na našem setkání v listopadu a souvisí s eh, tím, eh, tou distribucí, kompenzací a souvisí s tím, jak aktuálně vypadá ten kompenzační fond. Domnívám se, že my jako parlament a tento výbor se snažím, bychom se měli snažit usilovat o to, aby opravdu významné evropské firmy eh, naplnily to, co jim přísluší a ať už bylo to formulováno jakkoliv, tak z morálního hlediska opravdu eh, je zde obrovská zodpovědnost i na naší straně. Eh, mnoho společností, které, eh, to bylo, které, které se to dotklo, bylo z USA a byl zde vytvořen ten obecný fond ale nebylo to úplně v souladu s tím, co já bych očekával za těch okolností, jaké byly. Takže já si myslím, že zde je určitý prostor pro nás jako pro parlament a pro nás jako pro výbor se tímto více zabývat, zvláště v souvislosti s evropskými společnostmi, například pozvat je sem, anebo na monitorovací skupinu, aby nás seznámili s detaily. A ještě jedna věc, Zajímalo by nás, zda by nám zástupci ambasády mohli poskytnout další detailnější informace, které my bychom potom mohli zanalizovat v souvislosti s evropskými eh, společnostmi a byl bych rád, kdyby nám zde paní velvyslankyně mohla poskytnout aktuálnější informace a jestli bychom v průběhu několika dnů eh, mohli tedy obdržet od bangladešské vlády a orgánů několik dalších informací, s kterými bychom tady potom mohli dále pracovat. Děkuji. Děkuji vám. To byly velice důležité poznámky a otázky. A ten nápad pozvat sem zástupce firem na tento výbor, to je také dobrá věc. Paní Keller, děkuji vám. A děkuji paní velvyslankyni, že přišla mezi nás. Také jsem velice ráda, Tak zdá se, že zhasla světla, ale elektřina funguje, takže můžeme hovořit dále. Děkuji vám, že jste sem přišla mezi nás a o, představila pokrok v této věci. Udělalo se mnoho věcí a jsem velice ráda, že také poukazujete na to, že ještě třeba mnoho udělat. Ano, tak tomu asi opravdu je, ale ten první krok, který v tom je třeba udělat, je si to přiznat. A to vítám, že tak činíte. A my jako Evropská unie zde neseme také velký díl zodpovědnosti. A pan Karim už hovořil o zodpovědnosti zapojených společností a zda opravdu uh, nesou ten svůj podíl. A já bych se chtěla také věnovat otázce, jak vnímáte podporu poskytovanou ze strany Evropské unie a zde, zda zde možná nejsou nějaké i další věci, které by se mohly udělat, které by vám pomohly. Třeba nejenom v Bangladeši, ale i něco, co bychom mohli udělat zde v Evropě. Já bych se chtěla zeptat na jeden incident z konce prosince lonského roku, kdy byl fyzicky napadeni zástupci odborů v podniku z skupiny Azim a asi to není ojedinělý případ, dochází opakovaně k útokům na odborové představitele a bylo by dobré, kdybyste nám k tomu poskytla širší kontextové informace, nějaký komentář, co by se dalo dělat proti takovému to napadání odborářů. Také eh, jste hovořila o reformách eh, práva, zlepšování práva, ale je zde také velká otázka, jak to celé kontrolovat a to by bylo také důležité ještě učinit, kromě těch inspektorátů, o kterých už jste hovořil. Říkala jste, že byla vyplacena polovina kompenzací, znamená to tedy polovině rodin, protože jste řekla, byla vyplacena polovina toho peněžního, eh, peněžní částky, znamená to, že polovina rodin dostala, nebo že všichni něco dostali, ale jenom poloviční částku. Dále otázka, která se netýká přímo Rana Plaza, ale textilního průmyslu. A včera vyšla studie eh, německé vlády a ukazuje, že smlouva TTIP mezi Evropskou unii a USA že tady v této, tato studie poukazuje na to, že tato smlouva TTIP by mohla mít určitý negativní dopad na textilní průmysl v Bangladeši a pracovní místa v tomto odvětví. Nevím, zda tuto zprávu znáte, protože vyšla teprve včera, ale máte-li k tomu nějaký komentář, byla bych ráda, kdybyste ho uvedla. Děkuji. Děkuji, David. Děkuji paní velvyslankyni za velice užitečný příspěvek já mám čtyři otázky, některé se možná přikrývají s tím, co se ptali kolegové, ale možná něco upřesní. Zareagovali na Skukelerovou. Také by mě zajímalo, nakolik nezávislé jsou odbory a jak snadné pro odbory je fungovat v Bangladeši. A e, jde zde o zásahy ze strany zaměstnavatelů, ale hovoří se i o určitém tlaku ze strany vlády a vládních agentur, takže by mě více zajímalo, co se dělá pro to, aby odbory byly nezávislé a svobodné a mohly nezávisle fungovat. Dále, inspektoři. Vítám tu skutečnost, kterou uvedla paní eh, velvyslankyně, že se nabírá více inspektorů práce, ale z poznámek komise jsem pochopil, že 200 inspektorů mělo být nabráno do konce roku 2014. Ano, je to složité, je třeba osoby vyškolit, ale je to opravdu významné téma, kde poněkud polevujeme a už by měli být na svých místech aktivně působit. A potom to, o čem hovořil kolega Karim, Říkám, že to není čistě bangladešský problém, je to i evropský problém. A já bych eh, rád se dozvěděl, nakolik eh, vlastně je ta angažovanost těch obchodníků a maloobchodníků, tak jako to bylo před rokem a rokem a půl, nebo to polevilo. A potom něco, o čem jste hovořila vy, paní Velislankyně, že by se možná dalo zaplatit i trochu více za textil. Jaké je to vlastně s cenou textilních výrobků? Zvýšily se, snížily, zůstaly stejné? Jak je to s tlakem na výrobce? Jak se pohybují ceny v této oblasti? A potom také ještě k ceně, ale z jiného úhlu. Pamatuji si, že v loni komise v souvislosti s touto eh, s umluvou s bangladeskou eh, vládou se řeklo, že se e, zruší e, celní zatížení různých protipožárních výrobků. A znamenalo to opravdu nějakou změnu pro dovoz e, těchto zařízení pro jednotlivé výrobní podniky, že tedy pro ně to bylo potom z hlediska nákladů účinnější. Je do váše, děkuji. Pan Buchner. Děkuji vám, paní velvyslankyně, že jste přišla mezi nás a umožňujete tuto diskusi. Já mám takovou velice krátkou otázku. Pracovní právo, to je úzce spjaté s demokratickými právy. Dochází zde k pokroku, jaký je vývoj v této oblasti? Děkuji. Děkuji, děkuji za prezentaci a souhlasím s tím, co tady řekl David a paní Keller ohledně odpovědnosti podniků v Evropě. Takže já bych položila první otázku v souvislosti s vývojem, ke kterému došlo z hlediska pracovního práva v Bangladešu. Můžeme zmapovat určitou eh, změnu orientace Eh, směrem k jiným kontinentům. Eh, zdá některé podniky se více zaměřily například na Afriku a Etiopii z hlediska subdadavatelství. Eh, potvrzuje se skutečně tento směr z hlediska těch evropských zadavatelů příkazů nebo amerických? A druhá otázka se týká evropské odpovědnosti. Proto, abychom se vyhnuli tom, té změně orientace z hlediska těch zemí původu tak jak to již vidíme v současnosti. A vzhledem k tomu, že některé země nerespektují právo pracujících, neměli bychom v tomto smyslu eh, klást eh, větší důraz na due diligence a na směry, které stanovuje OECD. Eh, nebylo by hodné pro zaručení práv pracujících spíše se zabývat povinnostmi, povinnými povinnostmi podniků v tomto smyslu? Madame Miner. Paní Miner. Děkuji vám, pane předsedo, děkuji paní velvyslankyně, že jste přišla mezi nás a diskutujete s námi. Velice si toho cením. V nizozemské televizi se eh, vysílá v prime timeu eh, pořád o světovém textilním průmyslu. Jmenuje se to Boj o textil a ukazuje, jak celá řada věcí nefunguje v Bangladeši a jinde a mezinárodní Eh, firmy nekontrolují, zda zboží pochází z dětské práce. A v roce 2013 vláda eh, podepsala pak to udržitelnosti, vyjadřila vůli eh, posílit pracovní práva, požární bezpečnost a korporátní zodpovědnost. Je to teď dva roky, kdy skolaboval ten komplex Rana Plaza a rádi uslyšíme o tom, jak probíhají reformy. A vláda slíbila, že se toto drama nebude opakovat, chce zlepšit bezpečnost budov a požární bezpečnost výrobních podniků. Pracujete na lepších pracovních podmínkách ve spolupráci s odbory. Ale loni v červenci eh, vznikla zpráva o technickém stavu a naplňování eh, té úmluvy. Zvýšil se počet odborových organizací, zní to nadějně, ale zprávy z regionu eh, bohužel tak nadějné nejsou. Situace eh, v továrnách je velice kritická v souvislosti s pracovními podmínkami. Říká se, že vztahy mezi odbory a vládou se zhoršily. A proto se chci jako první zeptat, co dělá vláda Bangladeše, aby lépe zapojila odbory do těch obrovských reform, které jsou zapotřebí, aby se zlepšily pracovní podmínky text, pracovníků v textilu. Dá se, že se zaměřují hlavně na jednoduchá řešení v oblasti požární bezpečnosti a to je samozřejmě zásadní, i když je třeba stále ještě zlepšit realizaci i stavby. Ale Jde i o to dlouhodobé úsilí které, a cíle, které vytyčila eh, vláda, eh, například v oblasti dětské práce a eh, mezinárodní firmy vyrábějící v Bangladeši se musí také ujmout své zodpovědnosti. Takže já se těším také, že si přečtu zprávu, kterou zmínila kolegyně Keller. Dále se chci zeptat, jak pracuje vláda Bangladeše na Eh, nadále, aby se nadále naplňovala eh, ten mm, pakt udržitelnosti i ze strany mezinárodních firm. Nizozemský dokument ukázal rozhovor s podnikatelem, který investuje do bezpečnějšího pracovního prostředí, ale vlastně ztrácí tím místo na trhu, protože jeho kolegové se ne- nechovají tak zodpovědně. Takže E, není na pomocné situaci, že naplňování paktu e, udržitelnosti pokulhává. A chci se zeptat, zda chcete zavést určité standardy a podrobit je kontrolám. A neměli by e, Bangladeši, pracovníci Bangladeši podpořeny vlastním právem a ne dobrou vůlí zaměstnavatelů. A nyní má slovo zástupce komise, paní Hensey z DG Trade. Děkuji za slovo, pane předsedající děkuji paní velvyslankyni za to, že nás tak obsahle informovala. Chtěla bych zdůraznit, že komise bere ty závazky velice vážně, aktivně monitorujeme pokrok, kterého se dosahuje. Paní velvyslankyně už zmínila, že se kvartálně scházíme, ale také eh, jsme odstartovali projekt spolu s ILO, průběžně monitorujeme situaci což vyústilo do té zprávy o technickém pokroku, která byla zmíněna. Jako další krok v únoru pojedeme do Bangladéše na monitorovací misi, abychom viděli, co se odehrálo od toho setkání na vysoké úrovni, které se konalo na podzim. Když se podíváme, kde jsme teď, tak uh, bych chtěla říct, že pracovní práva jsou v Bangladeši dnes chráněna lépe než před tím bangladešským paktem, ale stále je co zlepšovat. Je jasné, že je třeba vystupňovat úsilí. Za prvé je třeba implementovat regulaci je třeba přijmout eh, regule a pravidla, které je třeba prosazovat. Eh, vláda říkala během setkání na vysoké úrovni, že taková regulace bude přijata bez jakéhokoliv dalšího odkladu a bude to věc první priority. Za druhé, eh, stále slycháme o neférových pracovních praktikách, o porušování práv pracovníků. Je pravda, že v dokumentu z minulého podzimu se vláda zavázala, že bude potírat takové aktivity a učinila tak za přítomnosti ILO. Je jasné, že ne všechno se zdařilo. Pak jde o ty exportní výrobní zóny je důležité, aby dělníci všude měli stejná práva. To je důležitá věc, kde si myslíme, že je třeba dosáhnout většího pokroku a těším se na to, že nám paní velvyslankyně řekne, co se odehrálo v posledních eh, dnech a týdnech. Víme, že mnohé zákony se před, připravují. Dále je jasné, že potřebujeme víc inspektorů, i když víme, že není snadné získat kvalitní personál a dobře ho vyškolit. Je to proces, který stále probíhá. Rádi jsme slyšeli, že byli noví lidé přijati, ale je zjevné, že je potřeba přijmout i další. Je třeba, aby monitorovali továrny místo soukromého sektoru. Tím nechci říct, že soukromý sektor má být mimo hru, ale je třeba, aby se té kontrole věnoval i stát. Děkuji. Děkuji. Teď, paní velvyslankyně, máte slovo, abyste odpověděla, prosím, na otázky. Uh, thank you very much, uh, Mr. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám za váš zájem, děkuji za vaše komentáře. Je to pro mě důkazem toho, že nás podporujete, protože v tuto chvíli to není my a oni, ale my všichni jsme my. Zmínila jsem celou řadu věcí, kterých jsme dosáhli v důsledku toho bangladešského paktu udržitelnosti za poslední rok a půl ale vím, že v některých oblastech eh, věci postupují. Někteří z vás už hovořili, a paní zástupkyně komise to teď řekla, hovořila o tom, že to je proces, který nekončí. Pro nás je důležité, aby ten proces pokračoval. A když z toho budeme vycházet, tak chci říct, poprosit vás, abyste nás, tak říkajíc, neopouštěli. My jsme země, která je konfrontována s mnoha výzvami. Mnohé země, které jsou na tom lépe než Bangladeš, se také potýkají s problémy strukturálními a finančními, tak prostě prosím, abyste můj apel brali vážně, abyste nás podporovali. Věci se u nás zlepšují a jak Monika zmínila, v dalším únoru bude další monitorovací mise. Jsme zcela otevřeni a chci poprosit vážené členy tohoto výboru, aby se třeba podíleli na této misi, budete vítáni a sami uvidíte, jaká je situace. Teď odpovědi na některé otázky. Já jsem si nezvládla napsat úplně všechny, protože jich bylo hodně a mm, ráda se nechám doplnit a opravit. K tomu, co vy jste řekl, pane předsedo, vás zajímalo, jak je to s doporučeními v oblasti pracovního práva. My jsme zavedli nové pracovní právo, implementovali jsme mnoha doporučení, teď jsme v závěrečné fázi a předpokládáme, že to záhy bude předloženo konzultativnímu výboru. To vám mohu říct v tuto chvíli, protože bude to předloženo tripartitě pro konzultace a zcela zjevně bude dosaženo koncenzu. Druhá věc, bangladešský zákon, pracovní zákon z roku 2014 je ve verzi návrhu schváleném vládou. Teď eh, se o tom bude diskutovat, musí to teď přijít eh, do legislativní vlády, rady vlády a pak to přijde do parlamentu. Eh, pokud vím, tak asociace dělníků v továrnách fungují. Možná se tomu neříká eh, odbory, ale tyto organizace mají podle dnešního práva právo kolektivního vyjednávání. To si nemyslím, že by měl být problém, ale už jsme o tom diskutovali v říjnu nemůžeme nazývat eh, ty organizace odbory, protože ty mezinárodní továrny nebo mezinárodní firmy nebo ty továrny, které u nás fungují, tak ty tam eh, ten koncept odborový neměli, ale my jsme na tom trvali a eh, říkáme tomu asociace pro blaho dělníků a ta má právo vést kolektivní jednání. Jak vstupovat do právních bitev s mezinárodními firmami? Ale jak jsem řekla, pracovní zákon z roku 2014 je teď těsně před završením. Nehodláme ze svých úmyslů nějak ostoupit. Inspekce v továrnách. Pane předsedo, to je důležitá věc, kterou vy jste zmínil. Zatím to není završeno, ale ta práce postupuje. Já jsem vám zmínila některé číselné údaje 2187 továren prošlo inspekcemi, 620 továren bylo kontrolováno ze strany Boet a přes tisíc továren bylo kontrolováno ze strany Ecot. 285 eh, továren kontrolovala Aliance. To znamená, věci jsou na postupu a já eh, chci ještě odpovědět na další vaši otázkou, jak je to s tou dostupností v databázi od okamžiku, kdy to bylo zveřejněno, ta databáze, tak ta databáze je pravidelně upgradeována, zprávy jsou tam ukládány, tak doufám, že se mi podařilo odpovědět na vaše otázky. Zcela, zcela souhlasím s tím, co tady zaznělo, že je potřeba kontinuálně se angažovat evropské firmy mohou se podílet na tomto pokroku. Existuje tady cosi jako morální odpovědnost, tak eh, prosím, aby se ty firmy jí chopily. Někdo se tady ptal na ty kompenzace. Chci tady zmínit, že lhůta bylo 30. září 2014. Byl tady požadavek na 30 milionů dolarů a krom toho 21 milionů jsme dostali. Stále máme nedostatek těch 9 milionů, které chybí a jedna evropská firma. Primark byl první, dal 4 miliony. Já jsem si jistá, že eh, ostatní firmy také přispějí svým dílem, takže ten kompenzační fond, který byl založen spolu s ILO, bude moc být využit. Další otázka byla, eh, zda všechny oběti nebo jejich rodiny už dostaly očkodné, nebo zda to byla jenom část minulé září 2848 požadavků bylo v evidenci a kompenzace se týkala 2789 rodin. A druhá splátka se očekává počátkem tohoto roku. Pravděpodobně to bude před dubnem. Tedy Věci jsou v pohybu a paní Keller eh, připomněla, že mnoho věcí se musí udělat. My to samozřejmě víme, že se mnoho věcí musí udělat. Jsme rádi, že sledujete naše úsilí s pochopením. Ten incident v té skupině Azim Group, podle mých informací se to vyšetřuje. E, a v případě, že se zjistí porušení zákona, ten zákon tady je, ale pokud zjistíme neférové praktiky zaměstnavatelů, tak tady už byly mnohé kriminální případy, které jsme zaznamenali, tak v některých případech víme, že se to vyšetřuje a stíhá. Direktoriát práce, pokud vím, podle informací z Dáky inspektorát práce dostal eh, asi 39 podání týkajících se diskriminace odborů v 39 továrnách. Všechny ty instance jsou teď podrobeny šetření. Vět, většina z těch podání se týká problémů se zakládáním a registrací odborových buněk. Pan David Martin hovořil o tom, jak zaručíme nezávislost a svobodu odboru. Ta vaše otázka je docela subjektivní. Víte, my máme na to zákony, jak už jsem řekla, existují mechanismy. Direktoriát práce je jedna věc, odbory jsou chráněny, jejich eh, představitelé také. Na to máme v Bangladeši práci, máme tady antidiskriminační zákony. Takže já si myslím, že byste nám měli dát šanci. Zatím nelze říct, jak je to u nás se svobodou odboru, ale mohu říci, že v mnoha zemích, i těch rozvinutých, je jenom 14 firm, kde jsou odbory. Já neříkám, že u nás je všechno v pořádku, ale my se strašně snažíme a odbory u nás skutečně jsou nezávislé a mohou svobodně rozvíjet své aktivity. Prosím tedy, abyste viděli věci v kontextu. I když máme tolik problémů, s nimiž se potýkáme, tak myslím, že zrovna tohle je věc, kterou lze ocenit. Jak je to s Accord? Myslím, že odhadujeme, že Accord dělá určité pokroky, ale stejně jako u nás máme ten pakt udržitelnosti, tak eh, musíme ty eh, firmy eh, udržet v aktivitě. My máme u nás asociace obchodníků a vývozců a je také důležité, aby Evropský parlament se tomu věnoval. A vím, že v minulá parlamentní rezoluce ze září, která se týkala Bangladeše, také hovořila o těchto aktivitách. Je třeba, abychom tady učinili pokrok, nejenom co se týká kompenzací, ale je tady také třeba změnit ceny k lepšímu. Otázka, zda stouply ceny, no to je jiná věc vakcina se moc nezvedla, ale pracovníci jsou vždycky tím nejslabším článkem, nejslabším článkem řetězce, ale jejich mzdy stouply o 77% a to bylo zapříčiněno trvalým tlakem který vyvíjel premiér na textilní firmy. Takže mzdy vzrostly. Cena nevzrostla, ale vzrostly náklady na výrobu. Tedy, tady jsem řekla, že když bychom zjistili, že poslední zákazník je ochoten zaplatit trochu víc, tak je pak otázka, jak tuto dobrou vůli dostat až k dělníkům do Bangladéše. Víme, že exportéři mají velké marže a hodně profitují. Na každém tričku prodávají ho třeba za dvě eura, ale přesto z toho hodně vydělají. Takže tady to jsou otázky, Eh, kde i vy si můžete položit otázku, jak nám můžete pomoct. Potom zde je otázka toho pracovního práva, to už jsem asi e, také zmiňovala. Pan Bušner e, říkal, že e, je to spojené také s demokratickými právami, jsme demokratická země a je v našem zájmu chránit naše lidi a dávat jim ta práva, poskytovat jim ta práva, na které právo mají. Sociální zodpovědnost, to už jsem zmiňovala. Zda některé země opustily, ne země, zda některé podniky opustily Bangladeš eh, a přesunuli výbor, výrobu jinam? Nikoli, naštěstí ne. Ano, je zde potřeba due diligence, pracujeme na tom, a jde nám o to nejenom udržet tyto eh, podniky, ale aby se Bangladeš, značka Made in Bangladeš stalo něčím, na co můžete být hrdý a aby k nám chodilo více a více podniků. A Evropská unie a ILO eh, s tou úmluvou o udržitelnosti pro nás znamenalo opravdu velký posun a eh, postrčilo nás to i k tomu, že jsme mysleli Eh, šířeji než předtím a eh, že můžeme být na Bangladeš i hrdí. Eh, zpráva o dokumentu nizozemské televize o boji v textilním průmyslu, ano, tam vždy se určitý boj odehrává. A co se týče dětské práce, tak možná, že v některých eh, továrnách dětská práce je, ale v konfekci dětská práce není. My jsme podepsali už před několika lety s pomocí USA s UNICEF eh, dokument, že o tom, že bangladešský textilní průmysl nebude zaměstnávat děti a to je něco, čím jsem si naprosto jistá eh, v bangladešském textilním průmyslu není dětská práce. a samozřejmě uplitňujeme naše vnitrostátní právo a nechceme vystavovat naše pracovníky pouze na milost a nemilost jejich zaměstnavatelů. Na to opravdu dbáme, aby platila naše pravidla. Doufám, že jsem odpověděla na všechny otázky. Pokud jsem neodpověděla, tak eh, se omlouvám, nebyl to mým cíl, ale tak se ještě jednou zeptejte. Děkuji vám teď to za pozornost. Děkuji vám, paní velvyslankyně. Bylo to pro nás velmi příjemné, že jste přišla mezi nás a jsme rádi, že jsme eh, zde měli diskusi o zlepšování eh, situace pracovníků v Bangladeši, ale i o dalším zlepšování zodpovědnosti evropských podniků, protože to by měl být další krok který bychom se měli udělat, pozvat eh, zástupce evropských podniků a také jim dát najevo, že svoji zodpovědnost musí brát vážně. Takže ještě jednou vám velice děkuji, přeji vám mnoho úspěchů a budeme nadále v kontaktu. Děkuji vám. Okay, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, postoupíme k dalšímu bodu na našem pořadu jednání. A to je takový debriefing o tématu konzultace na téma ISDS. Měli jsme příležitost hovořit minulý týden ve Štrasburku s komisařkou Malstromovou. Nicméně je to asi důležité i pro veřejnost diskutovat o výsledcích veřejné konzultace ISDS a také se zamyslet nad dalšími kroky. Není žádné tajemství, že některé z těch kritických bodů, které se objevovaly té, ve výsled, objevují se ve výsledcích konzultace, jsou i v našem usnesení o JSDS, které je z dubna 2011, takže jsou to více či méně dobře známé věci. A nyní je zde zásadní otázka, jak bychom mohli pokračovat, jaké další kroky podniknout a jaké důsledky eh, vlastně sebou ponesou tyto problematické záležitosti ISDS. Jsem velmi rád, že je zde Jean-Luc Demarty, generální ředitel DigiTrade, aby nás informoval o postupu konzultací, jeho výsledcích a možná i o dalších krocích poté vám slovo vám a zase tím otevřeným způsobem se můžete hlásit o slovo. Tu možnost s koordinátory, to už jsme měli ve Štrasburku, takže každý bude na seznamu ve svém pořadí. Takže prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedu. Vážení poslanci, vážené poslankyně, už jste eh, měli takové první neformální zasedání, které se věnovalo veřejné konzultaci ochraně investic a ISDS. A měli bychom si tedy uvědomit, co ta zkrátka znamená. Je to mechanismus urovnávání sporů mezi investorem a státem v TTIP a zašli jste se minulý týden k tomuto tématu s komisařskou Malmströmovou ve Štrasburku, která vás informovala o zprávě i hned po té, co se sešlo kolegium. A jsem potěšen, že mohu navázat dnes na tuto první diskusi. Pokud budete souhlasit, tak dnešek je vlastně jedno z prvních eh, společných zasedání na toto téma. Jsou zde jasné obavy týkající se ISDS typ, které vyjádřil tento parlament a vyjádřil je o jiní. A je zcela jasné, že na tyto obavy se musíme náležitě zaměřit a zvážit je. Tato zpráva je jenom prvním kručkem v celém procesu. Mým dnešním cílem je začít připravovat půdu pro tento postup, takže budu bedlivě naslouchat hodnocení tématiky zboru. Mnozí z vás eh, prošli celou tuto 40 stránkovou zprávu, anebo její část. Je to výsledek konzultace, který je prezentován faktickým a detailním způsobem, aniž by zde navrhoval jakékoliv kroky pro politiky. Zůstáváme u faktů, tak abychom nyní umožnili Eh, plnohodnotnou, nepodjatou di- eh, diskusi s vámi a členskými státy v příštích měsících. Potřebujeme jasnou společnou diagnózu, než budeme diskutovat o nějakých konkrétních postupech léčby a opravných prostředků. Eh, spolu s vámi chceme mít konkrétní návrhy Eh, pro té typ, které se budou projednávat při konzultaci, byly polož, bylo položeno 13 otázek, týkaly se ISDS a ochrany investic v té typ. Zahrnovaly významné témata ochrany investic i eh, ten, ten mechanismus ISDS, řešení sporu investora a státu. Eh, vždy předcházelo vysvětlení, například právo regulovat anebo transparentnost tribunálu ISDS, jak s tím bude nakládáno e, po reformě ve srovnání se stávajícím systémem. Cílem bylo s e, zjistit názory, zda je zde náležitá e, rovnováha s tím, že mají státa, státy práva podniknout své kroky na ochranu investorů a také získat názory na to, zda by bylo možné zlepšit každou z těch 12 oblastí, k němž se otázky vztahovaly. Dovolte mi se vrátit některým specifikům výsledků této konzultace. Komise obdržela na 150 tisíc odpovědí, což byl nejvyšší počet odpovědí v jakékoliv veřejné konzultaci komisy. Většina, a sice na 140 tisíc, 97% bylo podáno kolektivně prostřednictvím nejrůznějších online platform. Přičemž eh, byly klasifikovány i jako kolektivní příspěvky pro analýzu, ale byly ve zprávě zvažovány plnohodnotným způsobem. Eh, byly zde i precizní otázky, ale tím nenavrhujeme technické řešení, a mnoho odpovědí se ale nezapojovalo do diskuse o nějakých detailních věcech. Byly zde dva typy obecných vyjádření. Za prvé, eh, určité obavy nebo opozice vůči té typ jako takovému obecně. Za druhé, určité obavy či opozice týkající se ochrany investic obecně nebo ochrany investic v té typ. Ale Byly zde i detailnější odpovědi. Většinou e, přišly od 450 různých organizací, e, NGO, odborů a organizací zaměstnavatelů a obchodníků. Bylo zde široké spektrum názorů téměř ke každé otázce. Někteří eh, tvrdili, že navržený postup je nedostatečný pro právo regulace, jiní žádali nesnižovat ochranu investorů příliš. Obecně vzato odboráři a neziskovky eh, mají pocit, že je zde nedostatečná ochrana práva regulovat, zatímco obchodní organizace jsou eh, proti snižování míry ochrany investic. Eh, co se týče konkrétních návrhů eh, komise, tak zde jsou určité návrhy, které byly představeny. Práva identifikuje čtyři oblasti, které je třeba opravdu dále eh, promýšlet. To neznamená, že by zde nebyly žádná další témata, která by vyplývala ze diskuse zprávy, ale tyto čtyři oblasti jsou. Za prvé, ochrana práva na regulaci v rámci veřejného zájmu. Jak už jsem řekl, je zde opravdu eh, živá diskuse o náležité rovnováze a panuje zde celá řada obav týkající se udržení tohoto práva. Za druhé, ISDS, tribunály, jak budou fungovat v praxi a jak eh, jim bude nad nimi dohled zde je určitá vnímána nedostatek legitimity eh, těch arbitrů. Je to téma, které musíme detailněji analyzovat a podívat se i na pravidla, která by měly respektovat dále. Vztah mezi vnitrostátními systémy soudnictví a systémem IDS, ISDS. Bylo to často zmiňováno, ale nebyly zde žádné jasné konsenzuální návrhy, jak to řešit. A za čtvrté, přeskum zda rozhodnutí ISDS jsou v souladu s právem odvolacího mechanismu. Je zde široká podpora eh, vytvořit odvolací mechanismus, ale mnozí si říkají, jak by to mělo vypadat. Chybí zde legitimnost a zodpovědnost ISDS tribunálů, jak je to vnímáno mnoha respondenty. Mnoho občanů Eh, o tom, eh, o ISDS eh, příliš neví a proto mu nedůvěřují. A to není vždy založeno na skutečných zkušenostech s ISDS, ale je to jasné vyjádření určitých obav. A je to něco, co musíme také zohlednit, když budeme kolektivně diskutovat o diagnóze. Ale musíme napře- mluvit i o té nápravě situace, o léčbě. Paní komisařka e, slíbila předložit návrh o ISD souvislosti s typ. Ale než se předloží formální návrh, paní komisařka by velice ráda zapojila tento výbor a jeho členy do projednávání jednotlivých možností. To znamená mnohem detailněji probrat jednotlivá témata, pokusit se nalézt široký konsenzus mezi zainteresovanými institucemi. Mezitím zde bude probíhat proces mezi komisí a parlament na výměně názorů o tématu ISDS. To samozřejmě může proběhnout na příštím zasedání INTA, ale jsme také ochotni s vámi diskutovat neformálně mezi oficiálními zasedáními nebo uspořádat nějaký konkrétní workshop na toto téma či seminář. Projevily se také nejrůznější obavy občanů týkající se aspektů, které jdou nad rámec eh, rozsahu platnosti eh, konzultací o SDS a týkají se obecně té typ. Reflektují hlavně kolektivně podané odpovědi a těch bylo 97% těch odpovědí jednotlivých občanů, kde bylo vyjadřen, byl také vyjádřen obecný odpor vůči TTIP i SDS. Například eh, se vnímá určité tajnou stkaření kolem TTIP a vyloučení demokraticky zvolených vlád z jednání. A to znamená, že musíme zlepšit jednání s aktéry o TTIPu. Důležité kroky, které byly učiněny k eh, zvýšení transparentnosti v jednání o TTIP, jsou právě zde klíčovým prvkem. První eh, kroky k eh, návrhu textu předložíme. A zatím je to tak, že je to vlastně poprvé v bilaterálním jednání, kdy komise už během jednání publikuje, zveřejňuje legislativní návrhy. E, publikujeme také tzv. poziční dokumenty o TTIP, kde se informuje o projednávaných oblastech a publikujeme je v netechnickém jazyce. Je to jednání o TTIP je probíhající proces a jakmile budeme moci publikovat více dokumentů, tak je budeme publikovat na internetu. Komise se snaží také rozptýlit mýty, které panují kolem těchto jednání takže jsme zaangažováni eh, v těch konzultacích a eh, chceme řešit podněty, které z toho zešly. a nyní, po té, co proběhla veřejná konzultace, se musíme v EU interně zaměřit na to, jak přistupovat k ochraně investice a ISDS v té typ. Takže jednání o té typ je stále ještě eh, na začátku. I když vlastně už začaly začátkem roku 2014, musíme si ujasnit, jakým směrem se vydat a dosáhnout takový výsledek, který nepodkope právo regulace, ale zajistí silnou ochranu investorům. Je to důležitý proces a musíme si nechat dostatek času tak, abychom vyřešili zdárně. paní eh, komisařka eh, napsala ve své zprávě. TTIP, o němž bude komise jednat a prezentovat k ratifikaci, bude dohoda, která bude dobrá pro občany, dobrá pro růst a zaměstnanost v Evropě. Bude to dohoda, která posílí evropské působení ve světě a pomůže nám chránit naše přísné standardy. Komise by nikdy nezvažovala takovou umluvu, která by snižovala naše normy a standardy nebo omezovala právo regulace vlád či eh, Evropského parlamentu. Příspěvky výboru INTA jsou pro nás kritické a důležité, protože bez vaší angažovanosti a vašich příspěvků nemůžeme dosáhnout společného cíle nejlepším zájmu Evropy a nás všech při jednání s USA. Děkuji vám za pozornost a těším se na vaše otázky eh, k výsledkům této veřejné konzultace. Děkuji. Jean-Luc. Děkuji mnohokrát. Jean-Luc. Já bych chtěl jenom eh, poznamenat, nebo lépe řečeno, vás upozornit na slyšení, které se bude konat 27. ledna eh, v 15 hodin. <clears throat> Je to slyšení, které organizujeme z jury, bude tam celá řada expertů. Takže 15 hodin. Takže Sejfa bude mít slovo. Jako první, pane předsedo, děkuji. Děkuji, pane Demarty, za vaši prezentaci. My všichni jsme se seznámili s výsledky této konzultace a myslím si, že je to jednoznačné. Nejdříve bych chtěla požádat komisi, aby byla velice obezřetná v této problematice, protože my jsme viděli, jaké důsledky tady mohou vzniknout eh, v souvislosti s nedostatkem transparentnosti. Bylo to na začátku TTIP, byly tam problémy s mandátem vyjednávání, nebyla možnost dostat se k dokumentům a tak dále. A to způsobilo, že dnes jsme v situaci, kdy je tady velké nedorozumění. Jednak v souvislosti s některými členy parlamentu a to nedorozumění se projevuje zvláště na úrovni veřejného mínění. My všichni jsme toto eh, zažívali také mm, v souvislosti s kampaní pro evropské volby. A tato problematika TTIP se pravidelně vracela a bylo vyjadřováno velké znepokojení z hlediska dopadů, eh, které toto může mít na různá odvětví. Takže opatrnost Evropské komise v této problematice. Protože pokud ISDS by mělo být začleněno do TTIP, pak by, říkám v kondicionálu, pokud eh, to bude, zatím se o to eh, nejedná. Mělo by to být ISDS, které by respektovalo celou řádu konkrétních podmínek. A mělo by to být pečlivě ošetřeno a potřebujeme, aby tam byly záruky a jasné závazky ze strany komise. My máme určité nepřekročitelné hranice, vy jste o tom hovořil. ISDS v žádném případě nesmí spochybňovat právo regulace států. To znamená pracovní právo, politika v oblasti zdravotnictví, hospodářská politika, to je nepřekročitelná linie. ISDS by nemělo nahrazovat nebo vyvolávat eh, zrušení eh, některých předpisů eh, státoprávních. Dále neměl to by, by být netransparentní mechanismus, zvláště z hlediska fungování systému ISDS. A samozřejmě ISDS by nemělo eh, umožňovat eh, používání fiktivních schránek, fiktivních společností. To jsou ty demarkační linie, které tady stanovujeme. Eh, takže ISDS by mělo být konzistentnější a malé a střední podniky by měly být výrazněji zohledněny v ISDS, než tomu je v současnosti. Ale především bychom měli mít transparentní ISDS ISDS, které by bylo dostupné veřejnosti, které by chránilo zájmy států a investic. Děkuji. Pan Siko. Děkuji, pane předsedo. Děkuji generálnímu řediteli, panu Demartimu, za tuto analýzu, která byla velmi eh, zajímavá, která byla velmi podložená. A pak musím ještě říci, že tato prezentace byla zde předložena s velkou objektivností a velmi vyváženě, což je vždy obtížné. Takže velice stručně bych chtěl něco připomenout. Členské státy Evropské unie už podepsovali asi 1400 dohod tohoto typu s třetími zeměmi, včetně Spojených států amerických. A tyto dohody byly podepisovány často v 60. letech. Takže my zde nehovoříme o nějakém mechanismu, eh, který by byl zcela nový, který by nebyl otestován, který by neměl žádné dopady, nebyl by kontrolovat a kde bychom kontrolován a kde bychom nezvažovali dopady. Pokud se podíváme na kanadskou dohodu a otázku investic, tak vidíme, že eh, politika Evropské unie eh, často používala ochranný systém. V čem je tedy ta novinka? Na novinka je v tom, že tentokrát Evropská komise se chce pokusit zlepšit a vyjasnit ten systém. To je zcela jistě nezbytné. Ale zdá se mi, že už zde máme některá nová pravidla, eh, která by mohla vyslat velmi silný signál Například, abychom pochopili, že jmenování eh, soudců eh, musí být jasně stanoveno, musí to být eh, veřejné, musí tady být určité limity, musí být tady nepodujatost těchto soudců. Je tady určitý kodex chování, který platí. Generální ředitel hovořil o možnosti vytvořit odvolací orgán proti rozhodnutí těchto arbitrážních soudů. Já bych nechtěl nyní spochybňovat výsledky této veřejné konzultace. To v žádném případě. Nicméně zdá se mi, že asi z 80% tyto odpovědi pocházejí ze Spojeného království, z Německa a z Rakouska. A to je něco, co bychom měli mít na mysli, když budeme bilancovat eh, a eh, když budeme hledat odpovědi na otázky. A navíc jsou tam někdy stejné odpovědi. Někteří už to v této souvislosti konstatovali, jsou tam naprosto stejné nebo velmi podobné odpovědi. Musíme samozřejmě dát všecko na stůl a zvažovat to. Evropská komise a náš výbor mohou přispět k diskusi v každém případě eh, bych chtěl říct ještě další záležitost. Pokud budeme spochybňovat doložku ISDS, tak svým způsobem ohrožíme, ohrozíme také Lisabonskou smlouvu, protože Lisabonská smlouva umožňuje těmto 1400 eh, eh, dohod o investicích, aby fungovaly. A pokud budeme spochybňovat všechny tyto dohody, tak by eh, mohl vzniknout dominový efekt. A to už počínaje Kanadou, Singapurem a opravdu se tady objevuje riziko, že eh, ohrozíme tato jednání. A samozřejmě mám na mysli také vyjednávání s Čínou, což je velmi důležité. Takže příští týden budeme mít slyšení s výborem Jury. Budeme moci se na to podívat zblízka, podívat se, jaké právní dopady tyto změny budou mít. Samozřejmě, že ještě jednou na závěr děkuji generálnímu řediteli za jeho vystoupení. Kolegové, děkuji mnohokrát. Mám tady 11 žádostí o slovo, takže prosím, abyste byli velmi struční a precizní. Pan Fjellner. Děkuji vám, děkuji vám za prezentaci. Je to vždycky velice těžké analyzovat něco takového. 145 tisíc respondentů, kterým se to nelíbí. A hovoří se často o, o předchozích klejmech v rámci SDS a reakcích na to, ale například Environmentální institut v Mnichově se chlubí tím, že přes internet sehnali přes 30 eh, tisíc odpovědí. A rád bych tady uvedl, že jeden z nejdůležitějších aspektů toho, co jste dnes uvedli, že to vlastně ty odpovědi nevycházely ze skutečných zkušeností z ISDS. A to je opravdu velmi jemně vyjádřeno, když eh, si přečtete výsledky té konzultace. Mě by zajímala ta jednoduchá fakta. Kolik z těch respondentů vlastně kdy vůbec investovalo jakýmkoliv způsobem? Já si myslím, že 0,00008 možná. A 15 celých něco byly eh, vědci a akademická sféra. Ale i tak bychom si měli uvědomit, proč zde ta opozice je, o co jí jde. A je zde tedy ta principiální opozice opr- proti ochraně investic v rámci ESDS, protože to pak eh, nezastavíte typ. Viděli jsme to eh, v diskusi s kolegy, je to o dohodách CETA, dohodě se Singapurem, o Číně, o Indii. A to znamená to úplně nové nastavení prostředí. A teď jde o to, jestli to zůstává jenom eh, ten odpor u těch velkých a bohatých zemí a nebo jde o to, že prostě to nechceme, tu dohodu s USA. Takže měli bychom pochopit tu kritiku, jaká je, i když to možná není úplně založené na skutečných zkušenostech z praxe. Děkuji. Danke. Děkuji. Za prvé děkuji vám, pane Demarty, za vaše informace. Je to určité doplnění k té konzultaci s, paní komisařkou Malstremovou minulý týden a děkuji za ten nastíněný harmonogram. Ale když se podíváme přesně na výsledky těch konzultací, tak se musíme podívat i na aspekt demokracie. Pokud 97% odpovědí vyjadřují skepsy nebo mají své pochyby, či jsou dokonce odmínavé k tomu předkládanému mechanismu ISDS, tak by přece jenom odpověď asi měla vypadat tak, jak tedy s tím výsledkem konzultace naložit. Teď bude tedy konzultace ke konzultaci Včera rada jednoznačně řekla, řeklo to lotyšské předsednictví, že výsledky konzultací nebudou brát na vědomí, že pojedou tak jako do posud. Proto tedy musím říct, že v podstatě podkopáváme důvěryhodnost institucí, protože diskus protestující veřejnost má pocit, že její názor nikdo nebere vážně. To chci komisi jasně říct. Podminováváme ten demokratický aspekt a to bychom dělat neměli. A za druhé, O co jde? Tak říkajíc, jde o otázku, jak chceme do budoucnosti dále rozvíjet svou ekonomiku, právě když se propojují různé trhy, náš jednotný trh a americký trh. Ale je zde nad rámec, to je uh, nástroj mezinárodní obchodní politiky, vůbec nástroj mezinárodní ekonomické spolupráce. A otázka vždycky zní, kde, kdo a jak bude rozhodovat o podmínkách pro poskytování investic, jak se dostanou investoři do ekonomických prostorů a jak tam budou v těch ekonomických prostorech chráněni. A tady si myslím, s přihlédnutím k demokracii bychom se měli vrátit k normálním procedurálním uh, krokům, které mohou sledovat naši občané. Normální soudní cesta. Proč v druhém desetiletí 21. století se chceme dostávat k obchodním instrumentům, o němž kolegové právě řekli, že pochází z 60. let minulého století. A pochází to z úplně, vychází to z úplně jiné perspektivy obchodní spolupráce nebo investičních aktivit, jak se tenkrát eh, dělala investice v jiných různých zemích. Takže po včerejší výměně názorů s Pascalem Lamim bychom se dámy a pánové, měli klást otázkou, zda tento nástroj vůbec ještě odpovídá těm výzvám, s nimiž jsme dnes konfrontováni ve vztahu ke světové architektuře globálního obchodu. Myslím tedy, že to musíme uh, odmítnout, musíme Víte, ten text dohody CETA je v podstatě ta otázka. Těch 97% lidí to odmítá, ale nechtějí to mít ani v té smlouvě CETA. Tedy je třeba si položit otázku, jak se k tomu postavíme. Nemůžeme přece v CETA mít dohod, až se to podepíše a bude ratifikovat a vstoupí to v platnost, aby to nebyl text, který Eh, bude použit jako důvod k tomu, proč to tak muselo být. Myslím, že jsme nekoherentní a měli bychom tedy říct, skoncujme s tímto nástrojem. David, děkuji. Děkuji mm, no, zástupci komise, že jsem přišel. Musím říct, že ta konzultace na téma ISDS mi dělá starosti měkce řečeno Spojené království a jiné země mají s tím velký problém. Musíme se proti tomu bránit, ale tady máme konzultace, kde 150 tisíc lidí odpovědělo na otázku. Komise se nelíbí, jak to dopadlo. To znamená, eh, v podstatě to bude ignorovat. Uh, takže ta konzultace bude následovaná konzultací ke konzultaci a lidé, kteří vyjádřili svůj názor, vlastně e, nejsou vyslyšeni, ale výsledek je jenom pekelný obraz na veřejnosti. Dokonce i Jean-Luc e, to tak řekl. Nemám to přesně, ale vy jste řekl že lidé nemají zkušenost CSDS a proto tak odpověděli. Já bych řekl, že pravý opak. Lidé jsou proti tomu, protože s tím mají zkušenost. A ISD, ISDS třeba nerozumím všem podrobnostem, ale je to mechanismus, který je disproporcionální a nadnárodní firmy pak mají daleko větší páky na státy než tak říkají domorodci. To je důvod, proč jsou lidé proti tomu. Konzultace ukázala a v podstatě převrátila na roby obavy, které mají mnozí lidé. Lidé mají obavy z DSDS, vy jste to také zmínili. Paní komisařka Malstremová tady byla minulý týden a já jsem řekl, že z dubna 2011 máme ty čtyři body, které vy jste zmínil, máme daleko víc obav z ISDS. Závěr, ke kterému vy jste dospěl, je, eh, že v podstatě nechcete respektovat ty výsledky. Chcete něco změnit, přeformulovat, přesypat, ale nikoli v to fundamentálně změnit. Uh, jenom aby bylo naprosto jasné, tak pokud z toho budou nějaké dopady pro TTIP, musí to být i pro CETu a další a pro Singapur a další. To jsou všechno smlouvy, kde má být ten mechanismus ISDS a musím říct, že ISDS bychom měli prostě utnout, měli bychom to smést ze stolu, vrátit se k čistému stolu, mít domácí opravné prostředky pro investory, protože ISDS pro britskou veřejnost není akceptovatelné, ale asi ani pro evropskou. Myslím, že bychom se z výsledku té ankety měli poučit. Paní, Paní Minér. Thank you, Mr. Chair. Um, Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice ráda, že paní komisařka Malmströmová přistupuje k této věci eh, s největší možnou vážností z hlediska výsledků této konzultace. To znamená, že političtí představitelé naslouchají občanům, ale moje znepokojení se týká dopadů z hlediska dohody CETA, pokud tedy přijmeme ISDS. To bude precedent všechny americké podniky, které mají například zájmy v kanadských eh, podnicích, a to se týká prakticky polovičky těchto podniků, tak by mohly používat i SDS. A pokud se paní vás znepokojuje ISDS, proč to nezastaví, proč to nestáhne z hlediska dohody s Kanadou. V každém případě bychom to měli vnímat z hlediska všech dohod o volném obchodě. A tato konzultace, že je tady znepokojení. A nabízí se otázka, zda právníci a podniky nechtějí využívat krize v Evropě. Jsou tady také skryté náklady, eh, které souvisejí s těmito obchodními dohodami eh, Evropské unie. Pak je tady zpráva pana Bela. Nazývá se Je ISDS rizikem pro životní prostředí? Myslím si, že to musíme zkoumat eh, s velkou vážností a musíme si položit otázku, zda ISDS funguje. Za třetí, chtěla bych navrhnout, abychom měli veřejnou konzultaci také ohledně spolupráce v regulaci. My jsme představitelé demokracie a my stanovujeme pravidla, jak bude fungovat veřejný prostor a zastupujeme zájmy všech, nejenom velkých podniků. A bylo by dobré, kdybyste stanovili jasný harmonogram ohledně konečného textu. ISDS. Otherwise... Prosím kolegové, držte se tématu ISDS, protože jinak nestihneme doprojednat dnešní téma. Jude, prosím. Děkuji. Domnívám se, že ta veřejná opozice vůči ISDS z té veřejné konzultace zcela jasně vyplývá. Bylo zde na 150 tisíc odpovědí a některé pocházejí od organizací, které ale zastupují miliony lidí a domnívám se, že bychom to neměli tedy minimalizovat na to, že jedna odpověď rovná se jeden člověk. Eh, byla s těmi odpověďmi zastoupena celá řada dalších lidí. A co by bylo dobré, nebo co je užitečné, je to, že komise uznala, že ty, eh, šíření poplašných zpráv, že jsou to legitimní obavy které už zde parlament, na které už parlament dlouho poukazuje. V říjnu italské předsednictví uspořádalo konferenci o TTIP a italský minister pro obchod navrhl to, aby se ISDS přesunulo z kategorie věcí k politickému řešení, přesunulo do té kategorie tak toxických a naléhavých otázek, že se o nich teď nesmí jednat eh, při tom vyjednávání. A vidíme teď z výsledků té konzultace, že mezi těmi toxickými tématy opravdu to ISDS je. A nevím, jak z toho komise eh, vyvázne, ale Nejde jenom o informovanou debatu. Když se podíváte například na určitý výbor v Spojeném království, tak dospěli k závěru, že ISDS nebude zapotřebí a potenciální náklady pro Spojené království budou mnohem větší než případný přínos. A já mám zde konkrétně otázku. Co dělá komise pro přípravu alternativ? Protože mnoho eh, v konzultaci navrhlo jiná řešení, je zde celá řada věcí, jak řešit v rámci té typ ochranu investic, například eh, silnější využívání domácích opravných prostředků, silnější využívání eh, domácího práva, tak jako tomu je i v jiných eh, mezinárodních smlouvách. Takže jaké zde máte alternativy? A není slavný Žanek Žadol. A plaisante, mais je trouve que les Já mám dojem, eh, že tady dochází k velmi nebezpečné odchylce jednak Evropské komise a některých našich kolegů. Kristof Fjellner, chceš diskvalifikovat kompletně tvoje voliče, jenom protože nepřečetli celý tvůj program, že nepřečetli všechny podrobnosti tvých usnesení? A pane Demarty, když se tady říká, že občané jsou proti, protože to nepochopili nebo že, protože nejsou zcela informováni, tak mám pocit, že to je velmi nebezpečné chování. Vy jste zahájili veřejnou konzultaci, občané jsou proti. Takže vemte na vědomí, že občané se vyjadřují k symbolům. Občané se vyjádřili například k internetu. A vy nám dnes říkáte to, že jsou proti, znamená, že jsou špatně informováni, nejsou tedy rozumní, jsou v emoci. Myslím si, že musíme s tímto skoncovat. Tak to, to nemůže fungovat, protože tady vytváříme obrovské rozdíly mezi institucemi a občany a už se nám to nepodaří opravit. Když organizujete jednání s podniky, tak eh, nemůžete říci, je tady jeden zástupce, protože Business Europe mluví za všechny podniky. Ne, tady se vyjádřili občané k principu. Je možné přijmout legislativu. Je možné, aby obce a stát přijímali předpisy ohledně podniků. To je to, co si musíme vysvětlit. Tady je nutnost obhajovat právo regulace, protože ISDS, pokud to přijme, tak to bude rozhodnutí státu nebo veřejných institucí. Ale samozřejmě, pokud budeme proti tomu, pak to znamená, že stát nebude moci vůbec přijímat eh, rozhodnutí. A v tom případě by se muselo toto řešit u soudu. Takže ten princip, základní princip ISDS, ať ho změníte, zlepšíte nebo ne, spočívá v tom, že podniky mohou zažalovat eh, stát a to u vnitrostátních soudů. K tomu se vyjadřovaly také národní parlamenty. Není možné je takto diskvalifikovat. Rakouský premiér se k tomu vyjádřil, vlády se k tomu vyjádřily spotřebitelé a odbory. Máte dokonce malé a střední podniky, které se vyjádřily proti ISDS. Neříkejte, že to neplatí, protože to neodpovídá vašim eh, představám. O co jde? Nejde jenom o ochranu investic. Jsou tady ještě i další aspekty. A neříkejte, že je nutné lépe komunikovat. Ne, lidé se vyjádřili k politickému principu. Není to záležitost jenom lepší komunikace. Děkuji mnohokrát, Maria. Děkuji. Já mohu jenom podpořit to, co bylo řečeno a to, co řekl taky David před chvíli. Možná bychom měli k tomu přistupovat pozitivně. Včera jsme hovořili o TTIP a všichni říkali, máte negativní přístup, eh, pořád je nadáváte, stěžujete si a byli bychom rádi, kdyby tady byl pozitivní přístup z hlediska tedy obchodních výměn z USA. Buďme tedy pozitivní. Když tady máte 150 tisíc osob, které se namáhají a odpoví na eh, tak technickou otázku, jako je ISDS, tak si musíte říct, to konec konců není špatné, musíme být pozitivní, musíme si říct, že lidé přes odbornost tohoto nástroje ISDS se zajímají o to, co se děje. To je první pozitivní věc. Druhá pozitivní věc, alespoň teda podle mého názoru, je, že občané odpovídají a říkají, že důvěřují státním orgánům a e, schopnosti státních soudů řešit spory. To neznamená, že říkáme, že naprosto nedůvěřujeme soukromým institucím nebo soukromým soudům. Znamená to, že evropskí občané, kde stále říkáme, že občané již ničemu nedůvěřují v Evropě, tak tady naopak máme opačný důkaz, kde oni nám říkají, my důvěřujeme demokracii a důvěřujeme těmto soudům, které nás mohou obhajovat. Takže, Christophe, já bych řekla spíše, že než abychom stále nadávali, bylo by dobré zde využít to, co nás vlastně ukazuje jako obhájce demokracie. A druhá věc na adresu komise. Místo, abychom eh, v závěru říkali, že se budeme snažit miliony spotřebitelů, miliony občanů přesvědčovat o tom, že systém ISDS je pro ně dobrý, tak pak mám chuť říci komisi, snažte se vydávat tuto energii na to, abyste přesvědčili tisíce, ne miliony, tisíce podniků o tom, že státní veřejný soudní systém je může také dobře obhajovat. Takže změňte úhel pohledu a věnujte vaši energii něčemu, co nebude trvat tak dlouho. Když se podíváte na Business Europe, tam by stačilo zorganizovat jedno jediné setkání, abyste je přesvědčili, že veřejné soudy je mohou obhajovat velmi dobře a mohou zajistit, že i soukromí subjekty budou mít důvěru ve státní instituce. Děkuji, budu velice stručná. Pan... Budu velice stručná, ale myslím, že musíme jednu věc zmínit. Někteří lidé říkají, nevím, co je ISDS, ale ne, nelíbí se mi to. To není informovaná odpověď, ale lid, lidé, kteří se dověděli, že to třeba může být vliv na zdravotní služby a tak dále, tak pak jsou proti. To v podstatě není ale kvalifikovaná odpověď. Ta zpráva dopadla tak, jak se předpokládalo. To znamená, teď jsme zvědaví na další krok. Kdy bude harmonogram? Jak to bude pokračovat dál? Vím, že ve Spojeném království se ty odpovědi už analyzují to budou dělat členské státy a jak se to bude koordinovat. Skutečné riziko tkví v tom, že se to týká i dohody CETA. To byl schválený mandát, schválili to všechny členské státy, léta se o tom jednalo. A co teď řekneme? Teď budeme revokovat ten mandát, změníme ho? Pokud si to členské státy budou přát. No, teď Joachim, prosím. Děkuji to, co v tuto chvíli dělá komise s výsledkem konzultace, je pro mě pravý oplak transparentnosti. Komise měla půl roku na to, aby to všechno vyhodnotila. Ty výsledky přišly zhruba v létě a výsledek z toho je, že se zase diskutuje, aniž by se řeklo, kam se chceme dostat. Uh, to slouží přesně těm argumentům, kdy se řekne ve volbách, ve volebním boji se to nechá otevřené, pak si udělají, co chtějí. Zároveň se to začíná ten výsledek trochu difamovat, že to byly standardní odpovědi, pak nějaký chytrák přijde na to, že ty lidi nikdy neinvestovali. No tomu chytrákovi řekněme, že mnoho z těch lidí, kteří se přihlásili, budou muset zaplatit, pokud padne rozsudek proti státu. Všechno jsou to daňoví poplatníci a tím pádem se to všech týká a tím pádem mají nárok na to říct svůj názor. Leda, že byste chtěl sdílet názor, že jenom ti, kteří mají peníze na investice, se mohou k investičním otázkám vyjadřovat. Takže to, co tady teď komise dělá, je podle mě ryze zdržovací technika. Mě by zajímalo, jaká nová fakta si komise slibuje od dalších diskusí, jaké nové poznatky očekává. To by mě zajímalo. Když si neslibujete nic nového, tak by mě zajímalo, proč to děláte vůbec. A druhá věc, kde prosím jasnou odpověď, a ne takového něco, no uvidíme podle okolností. Jaký dopad to bude mít na CETA? Řeknete, že je vám jedno, jak ta konzultace dopadla, nebo budou nějaké substanciální věci předmětem změny v CETA, protože mnohé výsledky komise jsou v rozporu s dosavadními výsledky jednání o CETA. Děkuji. Děkuji, pane Bochnere. Hlásil jste se? Tak prosím. Děkuji. Při této debatě mě vadí jedna věc, hlavně ze strany komise, že se řeklo, že je tam tolik lidí, kteří tomu bez tak nerozumí a jenom podepsali standardní odpověď. No co je to demokracie? Tito lidé viděli nějaké případy, třeba žalobu Vattenfall, kde se jednalo o ohromné prostředky z daňových zdrojů. Rozhodnutí zatím nepadlo, ale lidé vidí výsledky. Lidé nejsou právníci, mají pocit, že osobně nejsou sto to, co vnímají nějak právně korektně formulovat, tedy podepíšou takovou tu prefabrikovanou odpověď. A proto to pro mě je zcela fundamentální útok na demokratické principy cokoliv se tady řekne, no když se řekne, no ani je nebudeme brát vážně, oni jenom podepsali prefabrikovaný názor. Teď druhá věc, obsahová. No, ono je to tak, že ty prefabrikované odpovědi nejsou bezobsažné. Chci poukázat na dvě věci. Za prvé, to jsem slyšel od jednoho z nejvýše postavených německých politiků, který veřejně řekl, že ISDS se vlastně moc neliší od našeho normálního řízení přes německým soudem. No, moc neliší. U ISDS jde o ten ušlý očekávaný zisk. Podle evropského práva obecně se obvykle jedná o náhradu ztrát a tento rozdíl může znamenat miliardy, jak jsme viděli už v konkrétních případech. To je věc, kterou eh, veřejnost už pochopila, ale mnozí naši politici ještě ne. Druhá podstatná věc, která tady opakovaně zaznívá, je, že mnohé z formulací nejsou dost přesné, alespoň ne podle našeho právního názoru. Vezměme si formulace v smlouvě CETA. A to znamená, že je nutné je interpretovat. A způsob interpretace velice výrazně závisí na tom, jakou právní tradici máte v pozadí. Zda je to anglosaské právo, nebo třeba francouzské právo, to by byl asi největší rozdíl a tak dále. To znamená, tady je ohromná míra eh, nejistoty a já očekávám, prosím, vaši odpověď. Panda Silva? Děkuji, pane předsedo. aspecto positivo e um aspecto negativo. Děkuji, pane předsedo. Tady máme jednu pozitivní věc v odpovědi Kozice, ale máme tady i riskantní věci v té odpovědi. Pozitivní věc je, že i když veřejná konzultace dopadla kriticky, tak komice přišla, řekla, zatím nepadlo definitivní rozhodnutí. To vnímám jako docela dobré. Když se řekne, že definitivní rozhodnutí bude zahrnovat i JSDS v TTIP, tak v podstatě říkají, že vidí i variantu TTIP bez ISDS. To je v podstatě pozitivní věc. Pak se navrhuje debata na určit, o určitém reformovaném systému ISDBS. Myslím si, že by to mohla být užitečná debata, protože Potřebujeme nějaký mechanismus arbitráže v mezinárodním obchodě a jsem si jist, že ISDS se bude používat i v jiných obchodních dohodách, i jiných než je TTIP a CETA. Ale přesto si myslím, že bychom měli debatovat o tom, jaká je přijatelná forma ISDS v mezinárodním obchodě. Takže myslím si, že by bylo zajímavé uh, si přečíst text, který pan předseda navrhne po této debatě. Pak je tady ještě jeden negativní aspekt eh, v reakci komise na to konzultaci. Má se začít debata o ISDS, aniž by se přihlíželo k těm důležitým předchozím otázkám. Proč potřebujeme ISDS v TTIP? Proč vůbec? Ta otázka padla a vy se nemůžete tvářit, že nepadla. Proč potřebujeme ISDS? Komise nebyla schopná nám na to kloudně odpovědět. Proč to vůbec potřebujeme? Je to otázka koherence nějaké mezinárodní obchodní strategie Unie, nebo proč to potřebujeme, když máme vyvinuté právní systémy, jak v Unii, tak ve Spojených státech. Co si o tom myslí komise? Tomu se nevyhneme můžeme vést veřejnou debatu na téma ISDS, ale nebude to rozumné bez odpovědi na tu prvotní otázku. Paní Beginy, prosím. Děkuji. Moje poslední vystoupení bude velmi přímé. A vzhledem tomu, že mám kritický přístup, tak ehm, budu klást důraz na to, abyste zohlednili výsledky této konzultace. 150 tisíc reagovalo, odpovědělo. Včera bylo řečeno, že toto číslo není tak vysoké, dnes nám říkáte, že to je úplně rekordní číslo. A také říkáte, nebo se tady ozývají hlasy, že konzultace neproběhla dobře, že lidé neměli dost informací. Pokud nám výsledek nějaké konzultace nevy, nevychází, většinou v souvislosti s volbami, tak ho kritizujeme a kritizujeme průběh. Já si myslím, že se vyjádřili občané, proto eh, jim musíme naslouchat. A musíme se pokusit správně vysvětlit tyto reakce, protože o co nám jde? Nám jde o to, abychom získali výsledky a je eh, velice obtížné někdy naslouchat odpovědím, které se nám nelíbí. Teď nejde o to, jakým způsobem budeme modifikovat ISDS. Občané se vyjádřili jednoznačně, chtějí zrušit nebo chtějí eliminovat ISDS. Nedomnívají se, že by se to mělo začlenit do TTIP, takže podle mého názoru musíme naslouchat lidem, kteří platí můj plat, váš plat a plat komisí. Nejsou to investoři, kteří ho platí. Žánku, eh, vyslechl jste si celou řadu otázek i stanovisek, no a nyní jste asi na řadě vy, že? Děkuji mnohokrát. Já použiji trochu také své mateřštiny. kterou tak běžně nepoužívám na tomto fóru, protože tady zazněly také otázky ve francouzštině ze strany tří členů Evropského parlamentu. Já si myslím, že tato diskuse ukazuje, jakou úžasnou hodnotu má evropský projekt. Proč? Protože od doby, kdy vstoupila Lisabonská smlouva v platnost, Kompetence ohledně investic byla definována na evropské úrovni z hlediska ochrany a máme 1400 bilaterálních dohod o investicích ve všech členských státech, z nichž 1300 má ISDS. Tyto dohody byly vyjednávány a ratifikovány národními parlamenty na návrhy vlád různých politických barev v našich členských státech a přesto tato diskuze nikdy neproběhla. Takže je zcela užitečné, abychom zahájili tuto diskuzi dnes. Dnešní diskuze ve skutečnosti je diskusí ohledně toho, zda máme reformovat ISDS a nebo zda bychom měli zrušit tento systém. A pokud zjednodušíme diskusi na základě těch vystoupení, které jsem si zde vyslechl, tak to znamená přesně to, co jsem nyní uvedl. Reformovat či zrušit. A je jasné, že pokud odpovědí bude je nutné zrušit ISDS, pak je tady otázka, jaký osud budou mít tyto smlouvy v počtu 1300 dohod, kde je ISDS. A nyní se říká, že ISDS nemá, není transparentní, že souvisí s nemožností regulovat, že zde není záruka z hlediska jmenování soudců a že tady není odvolací orgán. Takže co se stane s tímto jedním tisícem třema sty dohod? Přejdu teď do angličtiny. Tedy skutečná otázka zní zase, co dělat bez ISDS, co dělat bez ISDS v TTIP, co dělat obecně. Tedy chci se vrátit k tomu, proč ISDS vymysleli v Německu před víc než 50 lety a proč to pořád ještě existuje? Je to, je to prostředek, který doposud používaly evropské státy a pokusili se ho využívat na externích trzích, využívat to pro ochranu evropských investic tak aby bylo možné eh, existovat v právním systému zemí, kde se investovalo. A obecně tato úroveň ochrany je nižší, je těžké dosáhnout stejné úrovně ochrany. A proč je tady ISDS? No, protože jsme součástí mezinárodních smluv, musíme implementovat mezinárodní smlouvy, musíme mít mechanismy na urovnávání sporů. Tedy to je důvod, proč existuje ISDS. A v mnoha právních systémech, především v eh, duálních systémech, což je třeba případ Spojených států nebo Kanady, nebo i některých eh, unijních států, jako Spojeného království, nemůžete eh, mezinárodní smlouvy hnát k domácímu smlouvu, protože domácí soudy mohou implementovat pouze zemskou legislativu. A když eh, by to autorizovalo diskriminaci, to ale není případ v Evropě, tak můžete být někde diskriminován a je to princip, který obsahuje tato smlouva, ale není možno to prosadit. To je tedy fakt. Takže nejde o to chránit americké firmy v Evropě. Normálně ochrana amerických firm v Evropě funguje, nedochází tam k žádné diskriminaci. Ta ochrana je tady na dobré úrovni, ale nemáme stejnou záruku v jiných třetích zemích. To znamená, Eh, my se staráme o své vlastní investory. My se snažíme mít eh, výsledky svých firm v třetích zemích a oni se snaží o to tež. Tedy eh, firma vyhodnotí možnost vybrat si domácí právo, které bude preferovat, tak to může učinit. Tedy to je jenom, abych eh, o nás upamatoval na to, o co jde, co je cílem. Za druhé, pokud eh, se podíváme na to, o co skutečně jde. My potřebujeme růst a víc pracovních míst. Potřebujeme tedy také investice. Lákáme investory do Evropy, vítáme je tady. Je dobré investovat i směrem ven to je zase dobré pro podporu rozvoje mezinárodního ekonomického řetězce. A investice potřebují svou ochranu. Potřebujeme posílit ochranu těchto investic. Všechny tyto debaty, debaty v Evropě se v podstatě neodehrávají nikde jinde. My teď debatujeme o tom, zda je možné reformovat ISDS, nebo zda to máme rovnou zbalit. To jsou legitimní otázky o tom, jak je to v rovnováze s právem regulovat. Jsou tady otázky, které jsou legitimní, legitimní možnost obrátit se na domácí soudy. Je tady mnoho legálních otázek a my na ty otázky chceme odpovídat. A chceme vidět, podívat, vidět, zda je možné ten systém nějak změnit. Bez pochyby eh, dojde k tomu, že se situace bude prohlubovat a proto teď nemůžeme plně odpovědět na všechny otázky, ale musíme spolupracovat. Ale co po mém soudu možné není, není možné říct, nechceme ISDS, protože je to špatné ve vztahu ke Spojeným státům a nemůžeme si to nechat ale někde jinde. Tedy proč by bylo dobré eh, chránit eh, právo na regulaci obecně, a nebo je dobré bránit toto právo jenom ve vztahu k některým zemím. Já si myslím, že je to obecný cíl, který musíme sledovat. A co se týká demokracie, tak pokud vím, jsme zastupitelskou demokracií, a máme exekutivní moc, máme parlament a tento parlament bude mít poslední slovo ve vztahu k dohodě TTIP, až ta dohoda dojde ke svému závěru. A budete se muset jasně vyjádřit a odpovědět tedy ano nebo ne. Uh, Tedy konzultace není referendum, bez pochyby musíme výsledek té konzultace brát vážně. Myslím si, že bych byl býval řekl, že ti, kteří se k tomu vyjádřili, neví, o čem mluví. Jenom jsem hovořil o faktech a k tomu, co řekla paní Zalfi, ta červená linka a otázka, které půjdou více do hloubky, no to je jasné. To je třeba dále prohlubovat. Těmto otázkám je třeba se věnovat. Můžeme pracovat na tématu ISDS, můžeme si to plánovat, jak to bude v 21. století, aniž bychom uh, respektovali, zda ISDS vůbec odpovídá do chudoby. Je to vůbec nástroj 21. století? Pokud ne, tak je třeba to reformovat, modifikovat, tak aby to době odpovídalo. I to jsou otázky, na které budeme muset odpovědět včas. Děkuji, Žáneliku. Já si myslím, že ochrana investic je důležitá věc a o tom my nepochopujeme. Otázka je, jestli ISDS jako instrument je v pořádku. A když se podívám na německou smlouvu o ochraně investic, tak ta je z roku 1959 a byla ve vztahu k Pakistánu. Tenkrát tam ISDS nebylo. Byl to proces stát-stát. Možná to by mohlo být nějaké řešení této situace. No, eh, to vztah stát versus stát a urovnávání sporů. To je bez pochyby také varianta, ale stát stát by vedlo k situaci, kde v každém jednotlivém případě budou veřejné orgány muset diskutovat a rozhodovat o tom, zda zaujmou stanovisko k otázce. V každém jednotlivém případě za prvé to možná bude velice náročné a přinese to velkou zátěž. Bude to také, řekněme, delikátní vyjadřovat se ke každému jednotlivému případu, jak posuzovat jednotlivé případy, kde říci ano a kde říci ne. Tedy je to je to věc pro domácí soud, protože investor pak má právo obrátit se na tuzemský soud, anebo tribunály ISDS, které bez pochyby musí být modernizovány, musí být transparentnější a musí poskytovat transparentnost a být zárokou dobré funkce. Je třeba, aby se zlepšily. Tedy to je otázka musíme se v budoucnosti vyhnout zmatení mezi domácími soudy a ISDS. A já si myslím, že je to důležité. Je důležité vyhnout se tomu, aby se obchodovalo s tribunály, stejně jako by se nemělo obchodovat se smlouvami. Tak možná ještě jedna otázka, Žáneliko. Liko. Emma se ptala na to, jak to konkrétně bude dál. Jaké budou další kroky, kdy mm, budete formulovat nějaká doporučení, jak to bude tedy dál. Já myslím, že k tomu se paní komisařka Malmstromová celkem jasně vyjádřila. Je jasné, že tato diskuse by neměla trvat nekonečně a že v příštích měsících bychom měli představit jasné postoje k těmto věcem a předložit v náležitém časovém horizontu příslušná doporučení a myslím si, že bude důležité, aby do léta byla jasná pozice Evropské unie. Zda si Evropská unie přeje či nepřeje jednat o ISDS z eh, USA pokud chtít bude, když nebude chtít, tak pak nebude žádné ISDS, o kterém by se jednalo. Ale musíme se také podívat na to, jaké by byly důsledky pro rovnováhu tohoto vyjednávání, zvážit riziko, že eh, ztratíme jiné části tohoto vyjednávání, například v oblasti veřejných zakázek. To je také velice delikátní téma pro USA, Možná bychom ztratili tedy e, tu možnost mít veřejné zakázky v té typ, takže musíme udělat hloubkovou analýzu, která zohlední všechny tyto důsledky a také důsledky systému ISDS všeobecně. To podle mého názoru tedy není jenom otázka diskuse o ISDS v té typu, ale legitimní diskuse o ISDS obecně. Zda lze ISDS zreformovat nebo ne? To je ta otázka. Děkuji vám. So. Děkuji vám, tak eh, to byla dobrá zpráva. A už nemáme čas na projednání dalšího bodu, nemělo by smysl ho diskutovat teď během pěti minut a bod různé, zde nic nemáme, takže ten poslední bod je příští schůze, ta se bude konat 23. února. Děkuji vám všem, že jste přišli mezi nás.